Eh, good morning, uh, welcome in our... Uh... Dobrý den, vítejte na našem zasedání výboru v tento dnešní den. První bod na pořadu jednání je výměna názorů s Jirky Katajnenem, místo předsedou odpovědným za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost tato výměna názorů probíhá jako součást strukturovaného dialogu. Účelem naší schůze je diskutovat o postupu pracovního programu komise a o nadcházejících eh, iniciativách a vyměnit si názory na legislativní témata, která již byla komisí představena, ale zatím nebyla přijata zde v parlamentu. A rovněž to má být také výměna názorů ohledně priorit na rok 2018 a na konec legislatury. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji, dobrý den. Díky za pozvání. Pokud vím, tak komisařka Běnkovská u vás byla zrovna minulý měsíc. A já tím pádem vlastně nemám ani moc co dodat k tomu, co říkala ona. Měli jste také možnost diskutovat s komisařkou Gabriel na téma digitálního trhu. A já bych rád využil tuto příležitost k tomu, abych eh, jednak zhodnotil, jaké jsou hlavní výzvy, pozitivní výzvy pro jednotný trh v následujících letech jaká témata podle mě budou vytvářet nové příležitosti a co bude vyvíjet tlak na evropské regulátory, aby přizpůsobovali jednotný trh novým podmínkám. A jednak bych také chtěl říci pár slov k návrhům, které máte již k dispozici. Takže Začal bych těmi výzvami. Podíváte-li se na světovou ekonomiku, jasně vidíte dva trendy. Megatrendy. Nejen evropské, ale globální, které budou utvářet trhy, A trhy na světové škále se změní. Jednak to je oběhové hospodářství a jednak je to umělá inteligence. Obě tyto věci povedou k masivním změnám trhu, jak ho známe dnes. Oběhové hospodářství to je něco, v čem je Evropa předjezdcem. My jsme největší trh, který se proaktivně chce začít zaměřovat na to, jak bychom měli měnit regulační prostředí a vytvářet pobídky a podporovat aktivity soukromého sektoru za účelem podpoření oběhového biznisu. Ono to je velice fascinující. A to i z hlediska práce komise. Podíváte-li se na osvědčené postupy na evropských trzích, pokud jde o oběhové business modely, jsou to všechno inovace ze soukromého sektoru. To je potřeba si uvědomit. Role legislátorů je tento proces usnadnit. Je potřeba identifikovat ty správné pobídky, ty regulace, jaké máme provádět, zda jsou nějaké oblasti, kde potřebujeme deregulovat, a to za tím účelem, abychom podpořili soukromý sektor, aby přešel z toho lineárního modelu na model oběhový. Dovolte mi zmínit nejnovější příklad který je velice fascinující a který bude mít velký dopad z hlediska rozvoje eh, oběhového hospodářství. To je strategie pro plasty, kterou jsme v komisi přijali zhruba před čtyřmi týdny. Většina z těchto rozhodnutí nebo myšlenek se týká jednotného trhu, vnitřního trhu. Například jsme rozhodli, že do roku 2030 všechny plasty používané na obalové materiály v EU musí být recyklované. Takže v zásadě chceme zajistit, zatím to je tedy práce v běhu, chceme vytvořit kvalitní standardy v rámci plastového balíčku. Protože aktuálně máme problém ten, že máme obrovský počet různých druhů plastů, který se používá na obalové materiály a nelze to všechno hodit doslova do písmene do jednoho pytle co do opětovného používání, protože jejich kvalita se liší. Jsou plasty, které obsahují různé látky nebo jedy, které nelze použít pro obaly potravin, ale lze to použít pro obaly něčeho jiného, takže je potřeba diferenciovat. A proto potřebujeme celoevropské kvalitní, kvalitativní standardy. Takže to je iniciativa pro vnitřní trh. Chceme vytvořit vnitřní trh pro plastové obaly a odpad z plastových obalů. Jiný konkrétní příklad, který je úzce navázan na vnitřní trh, je vytvoření kvalitních standardů pro recyklované plasty. Pouze 6 veškeré spotřeby plastů se reci, je recyklovaný plast. Takže opět zde je problém, že nemáme kvalitativní standardy pro recyklované plasty, jinými slovy, vlastně nemáme žádný jednotný trh pro recyklovaný plast. To chceme změnit. A proč to všechno říkám? Chci tím ukázat, že oběhové hospodářství má různé prvky. Nelze na to nahlížet pouze jako na environmentální iniciativu. Pokud eh, se vám podaří vyřešit otázku oběhového hospodářství správným způsobem, znamená to, že ten koncový produkt bude čistší svět, ale abychom se tam dostali, potřebujeme jednotný trh, potřebujeme tržní ekonomiku, která udělá tu práci za nás. A ta strategie pro plasty to je jeden příklad za všechny. Tedy příklad iniciativy, na kterou se v posledních letech zaměřujeme. Podíváme-li se například na to, co se děje v Číně, tak jasně vidíte, že tato interpretace tržní ekonomiky je ta hlavní. Čína velice proaktivně oběhové hospodářství rozvíjí, připravuje legislativu a my s nimi v té věci můžeme spolupracovat. A Evropa eh, samozřejmě může být vedoucí ehm, subjektem v oblasti oběhového hospodářství. Co se týká umělé inteligence, tam zaostáváme. Čína a USA jsou zde jasně vedoucí subjekty co do rozvoje umělé inteligence. Částečně to je díky různým výhodám. My nechceme kopírovat čínský model protože my máme takové věci jako třeba ochranu soukromí, což na čínském trhu nehraje vůbec žádnou roli. A v USA jsou také před námi. Umělá inteligence to je takové nadřazené téma, týká se všech sektorů. Třeba zdravotnictví, zdravotní služby, analytika. Všichni známe ten příklad autonomních vozidel, Umělá inteligence v zásadě vytváří nový trh služeb. Nejen nový trh produktů, ale zejména nový trh služeb. Otázka je, zda je Evropa ochotná více zdůrazňovat, než jak jsme to dělali v minulosti, právě ten jednotný trh služeb. Všichni víme, že členské státy a vlastně i Evropský parlament nejsou úplně ochotní zlepšovat z politických důvodů jednotný trh služeb. Máme stále víc a víc příležitostí, které přicházejí v důsledku měnící se nebo rozvíjející se technologie. Nás to staví do eh, situace, kdy musíme mít, být aktivnější, abychom harmonizovali trh služeb v Evropě, pakliže eh, nechceme prohrát v této hře. No a teď se vrátím z budoucnosti do současnosti. Teď je doba, kdy se musíme soustředit na finalizaci implementace strategie pro jednotný trh, kterou jsme předložili v roce 2015. Strategie pro jednotný trh řeší celou řadu slabin a cílových oblastí, kde je potřeba navýšit naši činnost. Například volný pohyb zboží. To je nejrozvinutější svoboda na jednotném trhu. Obchod se zbožím představuje 75 obchodu uvnitř EU a zhruba 25 přeshraničního HDP. To všichni dobře víte. Bez ohledu na celkový úspěch eh, zde zbývá stále mnoho překážek, které zabraňují občanům a firmám plně využít potenciál jednotného trhu. Balíček pro zboží z prosince loňského roku má řešit dva hlavní problémy. Za prvé, nesplnění předpisů produkty, eh, tedy předpisů pro harmonizované produkty v EU, a za druhé, obchodní příležitosti v důsledku absentujícího vzájemného uznávání. V oblasti služeb nám pak zbývá daleko více práce. Přeshraniční poskytování služeb je daleko méně rozvinutá oblast než obchod uvnitř EU se zbožím. To nedává smysl. Služby představují dvě třetiny ekonomiky EU, vytváří 90 nových pracovních míst, ale podíl obchodu uvnitř EU ve službách je pouze stále nějakých 20 A to podle mě velice jasně ilustruje, tu výzvu, která před námi už dnes stojí. Ale bude před námi stát i nadále, až budeme řešit eh, oběhové hospodářství a nové příležitosti pro firmy a trh. Jako součást naší strategie pro jednotný trh jsme zaujali velice praktický postup, kdy chceme usnadnit poskytovatelům služeb, aby řešili administrativní formality, chtějí-li své služby poskytovat v dalších zemích. Chceme členským státům pomoci identifikovat eh, přehnané požadavky na eh, poskytování služeb. Komise se zavazuje dále zlepšovat fungování jednotného trhu v oblasti služeb. Vítáme indikativní dohodu ohledně testu proporcionality z minulého úterka, kterou přijali eh, kolegislátoři. Mohu vás ujistit, že během zbytku svého mandátu komise bude pokračovat ve svých snahách, aby zajistila, že výhody jednotného trhu ve službách dosáhnou až k občanům a že tento jednotný trh bude dokončen jednotlivými akcemi, ale i v rámci třístranných jednání ohledně návrhu balíčku o službách a ve věci návrhu jednotné digitální brány. Ale chci velice jasně říci následující. Velice mě mrzí včerejší hlasování ve výboru Ekon. To hlasování zamítlo návrhy na e-card, které komise předložila v lednu loňského roku. Tím návrhem komise měla usnadnit každodenní život našich firm, včetně mimo jiné, zejména malých a středních firm. Neřešili jsme podstatu pravidel, která už několik let platí, pouze jsme se snažili zlepšit proces jako takový. Komise bere na vědomí rozhodnutí výboru a reflektuje je i v dalších krocích. Každopádně bych chtěl srdečně poděkovat zpravodajům za jejich snahu eh, při práci na těchto návrzích. Ta zpráva by byla bývala byla dobrým krokem vpřed eh, za lepším fungováním jednotného trhu služeb. Vážení poslanci, a poslankyně, kromě zboží a služeb, musíme také ještě udělat hodně práce v oblasti veřejných zakázek. Je jasné, že dobře fungující jednotný trh musí zahrnovat efektivní trh EU s veřejnými zakázkami. Opět i zde máme obrovský nevyčerpaný potenciál, který lze využít strategičtějším způsobem. Věděli jste, že podstatná část investic v naší ekonomice se děje prostřednictvím veřejných zakázek, je to až 4 eh, evropského HDP. Veřejné zakázky jsou velice mocný nástroj pro utrácení peněz udržitelným způsobem, aby se zajistily vysoce kvalitní služby a zboží pro občany. Komise navrhla balíček opatření v říjnu loňského roku, aby zlepšila v praxi veřejné zakázky a podnítila členské státy, aby postupovali strategičtě. Jsem velice rád, že parlament a zejména tento výbor eh, k tomuto poskytli své stanovisko. Doufejme, že to bude znamenat další pobídku pro členské státy, aby se tímto tématem zabývali strategičtěji. Nakonec, eh, jak si možná vzpomínáte, komise rovněž předložila opatření na zlepšení ochrany eh, práv duševního vlastnictví, návrhy na geoblocking a dodávání balíčků a hovořila také o kolaborativní ekonomice za účelem eh, stabilizace normalizační politiky v EU, aby se zlepšilo fungování jednotného trhu. Zejména co se týká duševního vlastnictví, loni v listopadu komise přijala komplexní balíček opatření, která zlepší aplikaci a eh, vynucování práv duševního vlastnictví a navýší boj proti padělání a piráctví. Tímto balíčkem jsme řešili otázky související s justičním vymáháním pravidel a už jsme se zaměřili na potenciál přidané hodnoty eh, souvisejících iniciativ. Role veřejných orgánů a boj s porušováním duš, práv duševního vlastnictví v EU, to je velice důležité jak uvnitř EU, tak mezinárodně. V neposlední řadě komise rovněž eh, předložila svou iniciativu Startup and Scale Up, která má eh, zajistit investice v oblasti práva i pro insolvenci a souvisejících oblastech. Stále více firem eh, zakládá svou aktivitu v Evropě, zejména díky soukromému financování. Abych to uzavřel, komise splnila v podstatě vlastně všechny iniciativy, které oznámila v rámci iniciativy pro jednotný trh Zbývající iniciativy očekáváme, že budou připraveny do května. Zároveň s tím komise samozřejmě pokračuje v práci na své politice vynucování pravidel v, souvislosti, v souladu s naším sdělením ohledně evropského práva lepší výsledky, lepší aplikací. Vážené dámy, vážení pánové, na závěr udělali jsme toho mnoho a stále nám toho ještě mnoho zbývá, abychom dosáhli všech našich cílů budeme potřebovat podporu Evropského parlamentu, abychom dosáhli skutečného pokroku. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři, za váš úvod a za informace o aktuálním stavu. Teď bych dala slovo poslancům, kteří se chtějí na něco zeptat. Jako první pan Šváb. Thank you so much, chairwoman. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane, míst, pane místo předsedo komise, je nám potěšením, že jste se dnes dostavili, když je tu jen několik kolegů, protože teď máme tolik podvýborů a zvláštních výborů, že možná někteří z nás eh, dnes eh, jak si museli být jinde, ale je dobré, že máme čas na eh, výměnu názoru. Některé věci, které se zmínil, mají zásadní význam pro konkurenceschopnost evropské ekonomiky, pro evropské občany pro ehm, to, co se v Evropě snažíme. Já začnu ehm, balíčkem eh, služeb pro služby, kde již souhlasíme s radou v jedné věci, a to je otázka ehm, přiměřenosti, otázka proporcionality. A věřím také, že, zvlád, že se ošetříte i tu druhou část, to jsou notifikace. Pokud jde eh, o tu eh, o tu e-card, tak tam myslím, že je hodně nedůvěry mezi členskými státy. A to je něco, co musíme řešit. Já souhlasím s tím, že stínoví zpravodajové, zpravodajové odvedli skvělou práci, ale bylo by příliš žádat po parlamentu, aby překonal různé rozdíly názorové mezi členskými státy i e, v rámci komise. To je prostě příliš. Takže já si myslím, že je jasné a zřejmé, že máme určitou kompetenci v otázce služeb a, eh, za, eh, a kompetence členských států. A pokud eh, tyto kompetence nebudou nějakým způsobem sladěny při do, respektování subsidiarity, tak vznikne nedůvěra. Já nevěřím, že veškerá byrokracie v Eh, v pracovním eh, právu eh, v členských státech je až tak zásadní, ale jsou tu různá pravidla a vy jakožto místopředseda komise myslím, že byste nám mohl pomoci tím, že ehm, skoordinujete příslušné komisaře a já vám jen mohu říci, že sám za sebe mohu říci tedy, že jsme připraveni na tom pracovat, ale nemůžeme prostě nic udělat s nedůvěrou mezi orgány členských států. A ještě jedna věc. Ta strategie pro plasty. Je evidentní, že v této oblasti máme problém, který je potřeba vyřešit. A i když já nejsem fanoušek nových daní, tak musíme uvažovat o takových myšlenkách. Ta daň z plastu by mohla pomoci nejenom životnímu prostředí, ale také posílit konkurenceschopnost Evropské unie a měli bychom se nad tím zamyslet. Děkuji, pan Danty, děkuji, paní předsedkyně. Um, já se předem omlouvám. Já jsem byl na výboru INTA, účastnil jsem se tam velice důležité rozpravy, takže mě prosím omluvte za omluvte mé spoždění. Každopádně tu zaznělo několik důležitých bodů, na které bych eh, chtěl navázat ten balíček v oblasti eh, pro zboží, tak myslím si, že tam je, eh, vás chceme podpořit v tom, aby jste, pracoval, abyste pracovali skutečně usilovně, abychom eh, zvládli otázku dozoru nad trhem, protože zatím spotřebitel nemá eh, záruky ohledně toho, jaké zboží se mu dostává a neexistují také ehm, záruky pro evropské podniky, které mm, přitom eh, produkují pro, výrobky podle všech pravidel. Jinak jak pan Šváb vede tu práci o proporcionalitě, jak bylo řečeno, na tom pracujeme, pracujeme i na eh, řadě dalších důležitých témat. Parlament hodlá dosáhnout uspokojivého kompromisu a koncenzu, abychom byli schopni reagovat na návrhy komise konstruktivně. Je tu také otázka e, té, toho, té ICARD. Nemá smysl, abych, abyste, abychom e, plakali nad rozlitým mlékem. Musíme být schopni prostě e, některé věci nechat posunout se dál. Pokud tento průkaz byl zamítnut, tak to nebylo jenom vinou tohoto výboru, ale prostě byla tu většina i v jiných výborech, kde se říkalo, že tohle není správná cesta eh, vpřed a komise by to měla reflektovat a měla by radikálně eh, přepracovat návrhy k těmto důležitým otázkám, kde prostě, eh, jak jsem řekl, byly tu naprosto rozhodující většiny napříč politickým eh, spektrem ve všech výborech. I kdyby se to dostalo na plenárku, tak by to potvrdilo to, co teď říkám. Ukázalo by se, že existuje drtivá většina odmítající eh, tento legislativní návrh. Hovořil jste také o té kolaborativní ekonomice. A já čekám na komisi, čekám na další pokrok. Jinak samozřejmě někdy eh, nej, některé věci nejsou regulovány, kdybychom eh, měli eh, pravidla, která by umožnila jednotnější systém, jednotnější rámec celoevropský, tak aby se mohla rozvíjet ekonomická aktivita v celém sektoru služeb a v ekonomice, kde fungují platformy. A závěrem, neměli jsme ještě legislativní návrh o zeměpisných označeních eh, pro eh, nepotravinové výrobky. To myslím, že je velice důležité, protože máme pro, problémy v některých mezinárodních jednáních, kde chceme, aby se uplatňovaly základní principy, které uznávají zeměpisné označení některých výrobků. Bylo by chybou eh, zříci se koherentní politiky v tomto směru. Pane Gňu, děkuji. Vidím, že sál se pomalu plní, ale musím vám říct následující. Já zastupuji eh, Eastern Region nebo Eastern County, to je oblast ve Spojeném království, eh, kde byla firma, která vyráběla mimo jiné i křeslo, které může vážit eh, osoby, které nemohou stát bez pomoci. To se používalo v nemocnicích a v různých institucích. No a kromě toho tu eh, tedy eh, vlastně to ukazovalo digitálně, kolik ta osoba, která je na tom křesle, kolik váží. No a začali eh, v podstatě konkurovat jiné firmě v Německu a tím začalo vadit, v té německé firmě, že e, oni jsou konkurenceschopnější než ta německá firma. Takže ta velká německá firma zatlačila na komisi a řekla, že z důvodu přesnosti a e, zdraví a tak dále, že toto křeslo musí odolat e, industriálnímu elektromagnetu. A Eh, ta cena toho upgradeu, toho křesla byla obrovská, to si ta firma ve východní Anglii nebyla eh, schopna dovolit, takže eh, přestali ten výrobek prodávat. Zatímco ta německá firma, tak té se podařilo, ta nejenom, že dál pokračovala ve výrobě i dalších výrobků, ale navíc začala vyrábět i tento. A tak by to nemělo fungovat. A přitom jsou tu poslanci, Eh, kteří eh, komisi říkají, jak to funguje v terénu. A tohle jsou prostě zneužití, která budou i nadále pokračovat. Otázka biocidů, otázka rtuti v teploměrech a tohle všechno jsou věci, které ehm, mají dopad na malé firmy eh, v mém volebním okrsku. Pak je to otázka třeba plastového balení. Trošku mě znepokojuje, že po Brexitu jakékoliv eh, obaly budou Britové eh, používat, tak to nikdy nevyhoví pravidlu vnitřního trhu. A to se týká i třetích, třetích států. Co s tím komise udělá? Co udělá komise s těmi levnými plastovými obaly u zboží z dovozu, které ne, nesmí evropští výrobci sami používat? Děkuji. Ah. Yeah? Thank you. Thank you, Chair. Sorry, I thought someone else's turn didn't hear my name. Omlouvám se, jsem neslyšela svoje jméno. Pane místo předsede, vítejte v našem výboru. Já od začátku eh, se zabývám eh, Evropským fondem pro strategické investice, strategické investice a chci vám pogratulovat um, ve vašem úsilí o to, aby Evropa byla konkurenceschopnější s vyšším růstem, více pracovními místy, což je um, hlavním obsahem vašeho portfolia. Bylo tady velké množství negativního skepticismu, co se týče Junkrova plánu nebo uh, eh, a plánu. Ukázalo se ale, že uh, to má velice konkrétní výsledky v celé Evropě. My jsme žádali prodloužení, což se nakonec podařilo. Bylo tady eh, několik regionů v Evropě, které měly obavy, zda budou schopny mobilizovat tyto investice. A um, střední a menší země jsme třetí, co se týče HDP eh, při přitávání investic do malých středních podniků. Jsme eh, získali jednu z, jeden z větších úvěrů. Jak vidí komise budoucí vývoj EFSI a eh, především nový víceletý finanční rámec? Jaký je pokrok s investičními platformami v rámci EPSI? Kolik jich je? Je tady zájem? Eh, jak, eh, vzhledem k tomu, že komise i parlament zdůraznili, že platformy jsou mm, efektivními nástroji pro EFSI eh, fondy a důležité projekty s významným geografickým zaměřením. Děkuji vám. Já bych mm, přidala dvě otázky. E-karta. Um, tam mm, bohužel eh, jsem byla velmi zklamaná. Bylo to zamítnuto. Mm, to, to znamená, že to že nyní je na komisi, aby mm, přijela novou iniciativu. Nevím, zda komise plánuje nějakou novou iniciativu v této věci. A pak jste upozorňovali na význam soukromých iniciativ. Moje otázka je, jak to bude komise stimulovat, protože vy jste řekl, že nechceme regulovat všechno, chceme stimulovat soukromé iniciativy, takže jak eh, to komise plánuje, že to udělá? Dále jste zdůrazněval kvalitativní standardy, um, plastové obaly a moje otázka je, jak to můžete regulovat, protože nevíte, já to řeknu jinak, Eh, myslím, že nevíme, hm, co přinese budoucnost, jaké nové technologie, jaké nové plasty se objeví. To je výzva i pro nás tady v parlamentu, tato hm, legislativa. Jak budete čelit eh, těmto výzvám? Pane komisaře, máte slovo. Děkuji. Děkuji za váš komentář. Um, začnu tím, že odpovím na komentáře a otázky paní předsedkyně. Ta druhá otázka je velmi dobrá. Především co se týče cirkulární ekonomiky, měli bychom věnovat pozornost tomu, abychom umožnili eh, stávající regulace, fungování stávající regulace. Do roku 2030 musí být všechny plastové obaly recyklovatelné. My se snažíme toho cíle mm, dosáhnout tím, že budeme vytvářet kvalitnější plasty. Teď začínáme spolupracovat s mm, průmyslem a dalšími aktéry abychom vytvořili takové rámec. E, pokud srovnáte plasty se sklem, plast je dobrý produkt. Já používám rád tuto, takovou tu plastovou láhev. Není to tak černobílé. Je to lehčí než skleněná láhev. Jaký je, jaká je karbonová stopa? E, tisíce e, plastových e, lahví a jejich přepravy a tisíce skleněných lahví. Musíme si vyhnout pokrytectví. V komisi jsme již nahradili plastové lahve kohoutkovou vodou. To je mnohem lepší než toto. Nevšem se to líbí. My potřebujeme ale vývoj v oblasti plastu. Objevují se nové inovace, bioplasty. Pokud se nám podařilo, by se nám podařilo výrazně zvýšit inovace, které by nahradily ropu jako surovinu na výrobu plastu. Uh, uh, tak to, tím bychom um, snížili v uhlíkovou stopu, takže nemohu dát přesnou odpověď na vaši otázku, protože ji odpověď ještě neznám, ale tak tímto směrem eh, jde naše uvažování. Musíme být eh, velmi opatrní, abychom neničili inovaci v oblasti plastů. To je také důležité. Soukromé iniciativy, je, zda myslíte soukromé iniciativy v cirkulární ekonomice. Nejsnazší způsob, jak na to odpovědět, co se týče této strategie, je Samozřejmě tady spousta oblastí, ale potřebujeme Eh, vstup ze soukromého sektoru. In cases, private sector is ahead of the curve already. And um, that's why the method we do um, toto je metoda, jak děláme legislativu. Máme podporovat soukromé iniciativy, spolupracovat s nimi. Pak mm, bych přešel k balíčku služeb a e-card. Já plně souhlasím s tím, co řekl pan Šváb. Jedna z eh, hlavních výzev je nedůvěra vzájemná mezi členskými státy. To je velice zakořeněné. A je to už tak významné, že je prakticky nemožné udělat cokoliv v oblasti služeb. Kdy to všechno začalo tedy před 20 lety? Eh, lidé se pamatují ty botvy, ty bitevní linie, jak tehdy vypadaly. Takže tyto tradiční bitevní linie jsou i u e-karty. Hlavní protiargument, který dostala komise, bylo, že eh, se tím eh, dotkneme principu země původu, což přesně nechceme. To bylo jasné od začátku, když to komise začala připravovat. Přesně tomu jsme se chtěli vyhnout. My jsme chtěli modernizovat eh, ten proces, jak se poskytují přeshraniční služby. Neříkám, že to byla jediná kritika, možná tam byly oprávněné protiargumenty tomu, co navrhujeme, ale toto byl jeden z hlavních e, protiargumentů. Když si přečtete ten text, nenajdete tam ani slovo, které by indikovalo, že ehm, eh, tady eh, to, se to dotýká nařízení o země původu. Ale je to jeden z příkladů. Měli bychom překonat ty minulé bitvy. Jedna z hlavních výzev, která čeká Evropu, je umělá inteligence. Eh, to změní trh služeb. Abychom řešili tyto pozitivní alternativy, tak musíme překonat minulé neschody. Znamená to, jestli se nám nepodaří zlepšit důvěru mezi členskými státy a ostatními aktéry pak jsou tady jiní, jiné trhy, vývojáři eh, služeb umělé inteligence. Velká míra pragmatismu by byla dobrým lékem. Já jsem zaměřuji na hodnoty a také mám zkušenosti eh, s mm, pragmatismem že nebylo mož- když nebylo možné používat hodnoty. Byl jsem premiérem koalice šesti stran. Byli tam všichni, od pravice do polevici. Když jsme neměli společné hodnoty, tak jsme používali pragmatismus a dosáhli jsme dobrých e, výsledků pomocí zdravého rozumu. Takže doufám, že se nám podaří změnit atmosféru e, Měli bychom se eh, pozbudit členské státy, aby opustili ty postoje, které měly posledních desítky let. Eh, cirkulární ekonomika, to, to je velice obtížné regulovat. Pan Dante jistě zná naše sdělení. O sdílené ekonomice Podařilo se nám identifikovat um, že v podstatě neexistuje eh, nařízení, které by bránilo rozvoji mm, sdílené ekonomiky, kolaborativní ekonomiky. Je to velice důležité z hlediska komise. Je důležité se podívat, kde by do toho měl vstoupit evropský regulátor. Většina problémů, které jsou eh, relevantní pro sdílenou ekonomiku, tak to regulují členské státy. Současně je riziko, že naše regulační prostředí bude velice fragmentované. Když se díváme například na, na, na Uber, tak tady můžeme dělat velice málo. Business modely se tak liší, že musíme každý případ zkoumat individuálně. Jak jsem řekl, aktivně sledujeme ten vývoj, snažíme se identifikovat, zda jsou tam nějaké zjevné oblasti, kdyby evropský regulátor měl nahradit eh, domácího. Pokud ne, tak budeme muset asi zaujmout stanovisko. Pane Jakny, já neznám tak dobře váš příklad malé britské společnosti, kterou koupila německá. Nemohu tomu říct mnoho, ale Brexit. Co znamená Brexit? Všichni vědí, že ještě nevíme. ale je to trošičku divné, kam směřujeme v tuto chvíli. E, budoucí jednání, no budoucí vztahy mezi Británií a EU je první obchodní jednání v jakékoliv části světa, kde jednáme o zhoršení situace v obchodě. Obvykle se snažíme prostředí zlepšovat, tentokrát ale zhoršovat což je trošku smutné, ale co se dá dělat? Víme, děkuji, že jste zmínila FC, je to, to je velmi důležité téma, jenom abych zůstal u posledních čísel. FC, no, Ev, Evropská investiční banka financovala projekty za 55 miliard za což spustilo další investice ve výši 274 miliard euro. Takže to je první výsledky EFSI za dva a půl roku je 274 miliard dodatečných investic. Největší prospěch z toho měly malé a střední podniky. Druhá e, oblast je energetická, energetická účinnost, energetika, digitální sektor, je třetí. Co bych si přál do budoucna? Aby cirkulární ekonomika a investice do ní využívali EFSI. Také platformy jsou velmi důležité. V podstatě to znamená místní investiční mm, subjekt, který bude Eh, sbírat nebo spojovat menší investice, například eh, v Řecku investice do turismu, kde majitelé malých podniků, hotelů by se sešli v této platformě a získali by třeba 100, 200 eh, milionů úvěrů financování tohoto modelu. Takže to funguje již v některých případech, například ve Francii, Ile de France mají investiční platformu pro energetickou účinnost, takže um, jde o eh, rekonstrukci mm, bytů, aby byly energeticky účinnější, také eh, poskytování dlouhodobých levných půjček pro majitele bytů. Jedno zajímavé téma v EFSI. 70 Mm, uživatelů EFSI jsou soukromé firmy, takže se nám podařilo veřejnými prostředky, se nám podařilo eh, dostat, přilákat, eh, jak si dostat soukromý kapitál z bankovních účtů do reálné ekonomiky. Takže toto se mi líbí nejvíce. Alternativa by byla žádné investice, anebo daňový poplatník platí všechno. Teď byla odpovědnost um, nebo ta povinnost na daňovém poplatníkovi snížena tím, že přišly ty eh, soukromé investice. Eh, já tímto tady skončím a děkuji vám za velice eh, plodnou, zajímavou diskusi. Děkuji, pane komisaři, že jste přišel za vaše odpovědi na naše otázky a přeji vám hodně dalších úspěchů v Evropské komisi. and it means that we go... Tak dobře, to znamená, že se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je projednání návrhu zprávy pana Coelho, balíček opatření o strategii veřejných zakázek. A e, ráda bych dala slovo rovnou panu Coelhovi. Děkuji. Budu hovořit portugalsky paní předsedající, vážení kolegové. Dnes se představuji návrh zprávy ohledně balíčku opatření o strategii veřejných zakázek, který předložila komise v prosinci 2016, 2017. Eh, Ta zpráva je k dispozici ve všech jazycích pro konzultaci a já bych rád jen velice stručně, než se dostanu k specifikám, podtrhl, jak důležité toto téma je. Komisař Katajnen to konec konců také právě řekl. Máme nějakých 250 tisíc veřejných zakázek v Evropě a zhruba 4 eh, až 5 evropského HDP je právě z oblasti veřejných zakázek. Abychom je úspěšně mohli zadávat, žádá si to strategický přístup. A to je odvislé od moderního systému udělování veřejných zakázek. Uběhly čtyři roky od reformy této konkrétní legislativy, kdy jsme bilancovali o tom, co dopadlo dobře a co dopadlo špatně, co do implementace předpisů ze strany členských států. Definoval se strategický rámec pro udělování veřejných zakázek na podporu růstu, pracovních míst a inovací. Evropský parlament se tedy teď vyjadřuje k tomuto tématu v rámci této zprávy z vlastní iniciativy. Já jsem zpravodaj a mně jde o to, abychom podchytili ta nezávazná opatření, která předložila komise. Pak chci zohlednit názory kolegů, které vyplynuly z první diskuze a příspěvky expertů, které jsme vyslechli ve workshopu k vnitřnímu trhu, který jsme uspořádali. Zvážíme-li tempo a formu, jak členské státy reformují své systémy udělování veřejných zakázek, cílím svá doporučení právě na ně, aby tam, kde to je možné a kde to je oprávněné, aby zohledňovali kritérium hospodářské výhodnosti a také kalkulaci životního cyklu. A samozřejmě také, aby respektovali nejnižší cenu. Je potřeba zohlednit také digitalizaci ve všech fázích udělování veřejné zakázky. Digitalizace se musí podporovat, je potřeba mít národní strategii udělování zakázek, automatickou analýzu dat a komplexní plánování. Musí zavést instrumenty transparentnosti, například registry smluv. Je potřeba podporovat účast malých a středních podniků na veřejných zakázkách, například tím, že budou cílené pobídky. Pak jsou různá opatření za účelem podpory přeshraničního udělování veřejných zakázek. Paní předsedkyně, touto zprávou nechci začít měnit aktuální rámec. Chci spíš vypíchnout možnosti, jak mohou členské státy využít eh, zatím mezery eh, v oblasti udělování veřejných zakázek, aby lépe podporovali biznis, chránili životní prostředí a umožňovali účast expertních subjektů. V tomto, komise, eh, v tomto hraje velice důležitou roli také komise, je potřeba podívat se na možnost využití různých evropských fondů, což by mohlo přispět k profesionalizaci těchto systémů v členských státech. Je potřeba eh, také přijmout pokyny pro inovaci a sociální odpovědnost podniků v oblasti udělování veřejných zakázek a všechna opatření a pokyny musí být organizované tak, aby ten systém byl co nejjednodušeji využitelný a aby v praxi působil jako přínos, ne jako překážka. Dále, evropské státy je, eh, členské státy je potřeba podporovat ve vývoji metodiky pro životní cyklus projektů. Eh, dále eh, představuji doporučení zavedení elektronických formulářů. Chtěl bych všem poděkovat za zpětnou vazbu. Děkuji paní Stevens a výboru regionu. Tato zpráva má velice širokou působnost. Ovšem pro zprávy z vlastní iniciativy platí určitá regulační omezení. Jinými slovy, není možné zohlednit úplně všechno, ale jsem si jist, že v pozměňovacích návrzích z mé frakce a dalších frakcí budeme moci zohlednit podněty, které vyplynuly z naší rozpravy a které tento návrh dále zlepší. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za SAD Mark Tarabela. Děkuji, paní předsedkyně. Takže měli jsme již první tém, diskuzi na toto téma. Já chci poděkovat panu Kojejovi, protože on velmi dobře strukturoval tuto zprávu. Je tu pět jasných kapitol kolem toho legislativního rámce, je tu jádro toho rozhodnutí digitalizace, Ehm, zpráva jednotlivých postupů, přístup k trhu, to všechno tu je to a to představuje esence celé věci. Otázka profesionalizace a to nejenom eh, firem, ale eh, také státních orgánů. A to všechno je jádro věci. Ale je tu jedno číslo, které mě trochu zavělo na samém začátku. To je, když cituje, že Evropská unie tedy 14 HDP, že jsou veřejné výdaje. Komisař Barnier měl svou vlastní iniciativu v prosinci 2011 a hovoří tam o 19 Škoda, že komisařka Tajnen tu s námi nemohl zůstat o něco déle, protože někdy je tu příliš velká rozpočtová ortodoxie, tak říkajíc, která se pak uplatňuje a je jasné, že je potřeba rozpočtovou disciplínu. Já jsem 23 let působil jako starosta a vždycky jsme měli vyrovnaný rozpočet, to znamená, nemůžeme e, utratit víc, než kolik máme. Ale zadlužování někdy může být e, příznivé. Místní orgány zodpovídají na 60 veřejných investic v Evropě. Ale pouze 9% globálního zadlužení. To si uvědomme. Kdyby se to potvrdilo, tato čísla, tak se zdá, že tu existuje ekonomický problém, kdy eh, eh, ty místní komunity nemají možnost investovat eh, v zájmu svých občanů. O tom můžeme hovořit ještě při jiné příležitosti. Pak to byla další informace, další číslo, že mezi 2006 a 16 se ze 14 na 29 zvýšily ty eh, postupy, eh, eh, procesy, kde, které se týkají malých a středních podniků, kde je, je pouze jeden aktér a je jasné, že jsme zlepšili ta pravidla, ale udělali jsme nakonec z toho ten toolbox a ten, tu, tyto nástroje pak můžeme využít nebo ne je tu eh, samozřejmě eh, ta možnost, že muži může někdy, samozřejmě s inovací může vzejít to, eh, ta nabídka, ale nabídka musí se řídit určitými kritériemi, environmentálními a jinými, sociálními a dnes to není využíváno dostatečně. Takže z tohoto důvodu se musí zdůrazňovat školení, Eh, změna životního stylu. Ně- některé členské státy byly kritizovány eh, komisí za to, že t- tedy eh, ohledně transpozice do národního práva, ale po- mm, je důležité, aby se změnila mentalita. Já nevím, jak, jak to bude s pozměňovacími návrhy k této zprávě. Je to složité. Já eh, chci poděkovat eh, panu Koelovi. Je to složitá eh, tematika a já chci vyzdvihnout práci, kterou pan Koel v této věci dělá. Děkuji. Floor to Mubarak, please. Thank you very much. Děkuji. Další řečnice. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za pokrytí takového širokého pole aspektů v tom svém návrhu a že navazuje na práci komise v balíčku o veřejných zakázkách. Ta zpráva zcela správně zdůrazňuje nutnost zachovávat termíny a podporu pro jejich plnění. Je pochopitelné, že u některých projektů existují velké nároky na dodavatele a u tohoto druhu smluv jsme zkrátka často mimo dosah malých a středních podniků. Není vždy možné, aby malý a střední podnik konkuroval nějakému globálnímu gigantovi, například v oblasti dodávek zboží. A vlastně ve finále vyhrává ta, řekněme, množstevní sleva. Nicméně to neplatí pro znalostní ekonomiku, kde máme rovné podmínky co do dodávky nápadů. Globální giganti nemají monopol na správné nápady, eh, podobně jako třeba by ten monopol, dejme tomu, měli při, dodávek určité, eh, při dodávkách určitého druhu zboží. Rovněž zde je rozdíl co do prostředku mezi eh, velkou firmou, která je celosvětově známá, a mezi místní firmou. Typicky v sektoru služeb Rozvojové, vývojové týmy pro IT produkty nemusí být nějak velké, aby mohly dodávat středně škálové IT projekty. Myslím si, že právě toto, že právě tady velice často malé a střední podniky jak si drží zpět nějaký pocit obezřetnosti. Mají pocit, že respektive ti zadavatelé mají pocit, že když si vyberou velkou celosvětovou firmu, tak na tom budou lépe a bude to důvěryhodnější, než když si vyberou nějakou malou místní firmu. Takže v tomto ohledu bych souhlasila s předřečníkem. A rovněž se eh, hodně spoléhá na velké konzultantské firmy. Se zkušeností i nedávných zkušeností ve Spojeném království například eh, vidíme, kde skolaboval Karolin, že velké neznamená vždy lepší. A aby se tento pocit změnil, je potřeba změnit uvažování. A to musí být součást té profesionalizace. Je potřeba eh, otevřít veřejné zprávy nabídkám malých a středních podniků, aby se ty nabídky hodnotily podle jejich kvalit, nejen podle rozpočtu na marketing dané firmy. Malé a střední podniky musí dostávat pomoc tak, aby si mohli začít pomáhat sami. Já vím, že se hodně prosazuje zjednodušování, transparentnost a tendrové procesy, tak, aby ty procesy byly přístupnější pro malé a střední podniky, víc než v minulosti, ale nesmíme být i naivní. Velký biznis je v tom biznisu pevně našroubován a tendrové dokumenty jsou pro ně druhá přirozenost. To znamená, pro nějakou místní firmu toto může znamenat velice složitou uči, eh, eh, jaksi, velice složitý proces učení. Proto malé firmy potřebují větší podporu, aby se podporovali v tom, aby žádali o veřejné zakázky, je potřeba jim zajistit školení, a to tedy jaksi pro obě strany toho vzorce. Veřejné zakázky mohou být významným faktorem win-win pro místní ekonomiku. Místní služby se zlepší a hodnota za utracené peníze se také zvyší. A peníze utrácené za zakázky zůstanou v daném regionu. Takže ty principy tam jsou. Teď je potřeba z těch principů myšlenek udělat praxi. Myslím si, že tento návrh zprávy může toto základní sdělení vyslat zejména když bude doplněn o nějaké dodatečné nápady, které mohou pozitivně přispívat ke strategii komise na propagaci dobrých praktik v oblasti udělování veřejných zakázek, na, zakázek napříč Evropou. Děkuji vám za Alde, pan Selimovič, ale zastoupí ho Dita. Děkuji. Ano. Chci omluvit eh, kolegu Jasenka, který nemohl přijít ale chce poděkovat panu Koeliovi za skvěle odvedenou práci v návrhu zprávy. Jasenko souhlasí s celou řadou bodů, které pan Koelio zmiňuje. Eh, je potřeba s politováním konstatovat, že členské státy skutečně byly velice pomalé při implementaci směrnic z roku 2014 a s podnikáním hlavních kroků v oblasti zakázek je potřeba, aby komise vydala pokyny ohledně interpretace směrnic roku 2014. Nicméně Jasenko by rád zdůraznil, že tyto pokyny by měly být přizpůsobeny a využívány všemi administrativními úrovněmi od ministerstev až po veřejné nákupčí až po obce. Je potřeba zlepšit přístup malých a středních podniků na trh s veřejnými zakázkami, zejména tím, že zatlačíme členské státy k tomu, aby rozdělovali kontrakty na jednotlivé segmenty. Jazenko s radostí kvituje odstavec, který obsahuje tento konkrétní bod. Chtěl by mm, to znění zde ještě jaksi přiostřit. Jsou zde některé body, které chybí. Jasenko je zmíní ve svých pozměňovacích návrzích. Za prvé rád bych zdůraznil, že potenciál veřejných zakázek stále zatím není plně využit jestliže členské státy a veřejné organizace v tomto ohledu by správně interpretovaly směrnice z roku 2014. Za další Jasenko vítá fakt, že komise bude vydávat pokyny ohledně interpretace zelených inovativních sociálních cílů, které by mohly veřejné zakázky sledovat, pokud by se chtělo. Ale rád bych připomněl, že takovéto, ta, takovéto úvahy je potřeba aplikovat v souladu se základními principy unijního práva, zejména co se týká zajištění rovného zacházení. A to takovým způsobem, který nebude přímo nebo nepřímo diskriminační vůči jednotlivým ekonomickým operátorům a pracovníkům z jiných členských států. Za třetí je poněkud skeptický ohledně ustanovení eh, na téma centrální nákupní orgány, protože zde existuje riziko koncentrace trhu a redukce příležitostí pro malé a střední podniky dostat se na trh s veřejnými zakázkami. Samozřejmě je zde ještě celá řada dalších bodů, ke kterým by se Jasenko rád vrátil a to udělá ve svých pozměňovacích návrzích. Rád by ještě jednou poděkoval panu zpravodajovi za tvrdou a dobře odvedenou práci, těší se na diskusi s dalšími kolegy. Děkuji vám. Obvykle tady je Denis de Jong Sague a pan Šoltes za zelené, ale pokud vím, Julia Reda ho zastoupí. Děkuji. Ano, já chci omluvit pana Šoltese. Neměl možnost přijet, má závazky ve svém volebním okrsku. Rád by, abych jeho jménem poděkovala zpravodaji za dobře připravený návrh zprávy, dobře vyvážený návrh zprávy. Pan Šoltes je toho názoru, že transparentní, moderní a účinný systém veřejných zakázek je velice důležitý při boji proti korupci a je také nutný pro racionální, účinné a udržitelné využívání veřejných peněz. Proto je dobře, že nová generace směrnic o veřejných zakázkách z roku 2014 vytvořila rámec pro lepší využívání environmentálních a sociálních kritérií a pro flexibilnější a jednodušší veřejné zakázky obecně. Členské státy by se měly snažit, aby veřejné zakázky přinášely více hodnoty za utracené peníze, aby se zlepšila účinnost veřejně utrácených peněz. To, že máte jednoho oblíbeného dodavatele a e, že chcete bojovat proti korupci, by mělo zlepšit celkové prostředí, vzhledem k tomu hlavně, že Evropská komise odhaduje, že korupce ve veřejných zakázkách stojí daňové poplatníky 2 miliardy euro ročně. Takovéto konflikty zájmu a korupce poškozují evropskou integritu. Pan Scholz chce také zmínit důležitost přeshraničních zakázek, které podle studií komise narostly o 23% mezi lety 2009 a 2015 ale je zde stále prostor pro zlepšení. Zlepšení lze dosáhnout tím, že budeme vzdělávat dodavatele. Eh, je také důležité zmínit, že eh, usnadnění přístupu malých a středních firm do veřejných zakázek naprosto zásadní, zejména v přeshraničních situacích, protože zde stále není dostatečná participace. Pan Šoltes rovněž nemůže vynechat otázku digitální transformace veřejných zakázek ke které dochází jen velice pomalu. Bohužel většina členských států v tuto chvíli stále nevyužívá plně výhody nových technologií, aby zjednodušili a urychlili procesy udělování veřejných zakázek. Na závěr, z hlediska pana Šolte se by se veřejné zakázky měly snažit být i zelené, inovativní, odpovědné, snadno přístupné a dostupné. Děkuji vám. Thank you very much. And then I would like... Děkuji vám mnohokrát. Slovo má pan Tejban z výboru regionu. Děkuji. V první řadě chci poblahopřát panu zpravodaji k jeho zprávě. Zcela s ním souhlasíme ve věci jeho priorit, tedy digitalizace, což také znamená profesionalizaci veřejných nákupčí. Jde také o strategické zakázky, agregované zakázky a ex ante mechanismy souhlasím s tím, že toto jsou i naše priority. Mé klíčové sdělení, tedy z mé zprávy, je, že výbor regionu vítá fakt, že komise nepředstavila další legislativní iniciativu v této politické oblasti, takže směrnice z roku 2014 o veřejných zakázkách byly transponovány pouze v posledních třech letech v mnoha členských státech. A orgány a hospodářští aktéři tam se stále přizpůsobují těmto pravidlům tím, že poskytují školení a konzultace. V rámci tohoto kontextu jsme přesvědčeni, že zaměření na komisi eh, v tuto fázi musí být na implementaci daných směrnic, protože pokud máme evropský právní rámec, členské státy musí zaujmout určitý stupeň flexibility, a pravomocí pro transpozici těchto systémů do národní legislativy, což například může omezovat malé a střední podniky a jejich přístup k veřejným zakázkám, nebo to může omezovat přeshraniční veřejné zakázky. Zdůrazňujeme, že analytická práce výboru regionu v rámci evropského semestru ukazuje, že veřejné zakázky se opakovaně objevují jako překážka pro investice. Studie výboru regionu na místní a regionální úrovni ukazují, že pravidla pro udělování veřejných zakázek představují výraznou výzvu pro investice jednotlivých regionů, zejména proto, jak jsou komplexní a neefektivní v rámci tedy tohoto rámce. A vzhledem k tomu, jaká zde panuje nejistota ohledně procedur. Proto žádáme komisi, aby do tří let provedla tedy do tří let od transpozice, provedla v členských státech hloubkovou kontrolu toho, jakým způsobem se pravidla pro veřejné zakázky transponovaly do národní legislativy a jak jsou implementována. Jsme toho názoru, že toto hodnocení by se mělo zaměřovat eh, zejména na implementaci na místní a regionální úrovni vzhledem k podílu subnárodních orgánů činných ve veřejných zakázkách. A je potřeba také zhodnotit míru, do jaké tato nová pravidla usnadňují přístup malých a středních podniků k těmto procesům. Je potřeba redukovat byrokratické překážky a využívat více strategické veřejné zakázky. E, Výbor regionů je v tomto připraven spolupracovat s Evropským parlamentem. Jsme také přesvědčeni, že ty strategické zakázky znamenají další úroveň složitosti v rámci toho procesu veřejných zakázek a že tedy ti příslušní úředníci budou možná potřebovat další školení, abychom se vyhnuli nejistoty, nejistotě ohledně dalších kritérií pro implementaci normativně sociálních cílů. Zdůrazňujeme, že jakákoliv nová iniciativa komise eh, v oblasti reálných veřejných zakázek musí být řádně zhodnocena tak, abychom se vyhnuli navyšování administrativní zátěže zejména co se týká udělovacích orgánů. Zejména z tohoto ohledu je potřeba zohledňovat zelená sociální a inovativní kritéria, která se objevují v rámci té reformy 2014. To musí být v působnosti příslušných veřejných orgánů a musí se to řešit případ od případu v souladu s principem místní autonomie co do uspořádání veřejných služeb. Podobně je potřeba zdůraznit, že práva veřejných orgánů poskytovat a organizovat přímo své služby je ověř, eh, osvědčený koncept eh, spolupráce na úrovni veřejný orgán, veřejný orgán. A to na základě směrnice z roku 2014. Veřejné zakázky eh, jsou tak jen jedním z mnoha alternativních způsobů poskytování veřejných služeb. Chtěli bychom zdůraznit, že ta komplexní procedura zvyšuje administrativní náklady veřejných zakázek jak pro nakupující, tak pro prodávající a že relativní snadnost, s jakou lze napadnout rozhodnutí o udělení veřejné zakázky u soudu, vede k vysokému, případu soudních, eh, vysokém, vysokému počtu soudních příkladů a táhnoucích se jednání. Stále vyšší počet zákeřních nároků ukazuje, že komise a členské státy musí podniknout rozhodnou iniciativu, aby zabránili kupujícím ve zneužívání jejich práv, která vyhráli v rámci tady té směrnice o nápravách. Je potřeba zorganizovat um, místní partnerství, dobrovolné struktury a dialogy ohledně veřejných zakázek, které by byly um, plně v souladu, kde to bude relevantní s procesem evropského semestru. To by byl krok správným směrem uh, za předpokladu splnění určitých podmínek. Vzhledem k tomu, že ti partneři mohou podstupovat různé závazky, musí být od začátku jasné, že tito partneři musí mít dostatečnou legitimitu. Nelze však spochybňovat fakt, že směrnice z roku 2014 o veřejných zakázkách ponechala místním orgánům možnost rozhodovat ohledně zelených sociálních a inovativních kritériích případ od případu. Je potřeba zajistit, aby sociální partneři byli i nadále adekvátně v takovýchto partnerstvích zastoupeni. Buďte tak hodný, pane kolego, a už končete. Ano, jsme přesvědčeni, že od začátku musí být jasné eh, všem zúčastněným stranám, jak a do jaké míry evropský rozpočet po roce 2020 bude podmíněn úspěšný, úspěšnou strukturální reformou, včetně zlepšení systému veřejných zakázek a že se vyjasní, co znamenají ty nové závazky navrhované komisí v oblasti balíčku pro veřejné, zakáz, eh, pro veřejné zakázky a jaký to bude mít dopad na tu kondicionalitu. Děkuji vám mnohokrát za pozornost, ještě jednou blahopřeji panu zpravodaj k jeho práci. Okay, thank you very much. Uh, then for the European Commission. Děkuji. A za Evropskou komisi paní Rokalska. Děkuji. Evropská komise chce poděkovat Evropskému parlamentu a obzvlášť panu zpravodaji Kojevi za vítanou zprávu o balíčku komise z října. Není to legislativní návrh, ale je to politické sdělení, které se zabývá těmi ustanoveními směrnic roku 2014, které nejsou závazné Nicméně komise je považuje za důležité a chce obrátit pozornost na potenciál, který využití těchto variant může mít na zvýšení konkurenceschopnosti při přechodu na nízkouhlíkovou účinnou ekonomiku. Obzvlášť věnujeme pozornost otázce která byla zmíněna poslanci, to znamená profesionalizace. Jde tu o implementaci a výzva k partnerskému přístupu při implementaci, k čemuž samozřejmě musí existovat lidé, kteří vědí, jak to dělat, musí být k dispozici vhodné nástroje, ale také musí existovat politické povědomí na různých politických úrovních aby byla možnost spolupracovat se eh, zadavateli zakázek, aby se to skutečně stalo. Takže my jsme zmínili v tom balíčku, jaké pokyny, jaká opatření, jaké nástroje chceme využít. Intenzivně pracujeme na těch eh, pokynech pro veřejné zakázky. Doufám, že je dotáhneme do léta. Také chceme dotáhnout veřejné konzultace o rozsahu působnosti těch ehm, pokynů k sociálním ehm, zakázkám a chceme prostřednictvím tohoto balíčku posílit také strategické veřejné zakázky. Strategické zakázky mají využívat i další kritéria, než je nejnižší cena. Například integrace zelených, inovačních a sociálních kritérií, ale také to, jak zvýšit přístup malých a středních podniků, jak se zaměřit na některé sektory, které jsou nejslibnější z hlediska zlepšení. V tomto kontextu se budeme zabývat eh, různými otázkami životního cyklu, metodik životního cyklu, a jsme přesvědčeni, že součást otázky přístupu k zakázkám není jen profesionalizace veřejných, eh, eh, veřejných nákupů, ale také schopnost oslovit eh, dodavatele. A v některých členských státech už existují zavedené postupy. Proto se chceme zaměřit i na usnadnění výměny těchto postupů. Chceme vytvořit elektronickou knihovnu osvědčených postupů, kde nebude jen katalog příkladů, ale chceme, aby to byl skutečně použitelný nástroj pro zadavatele zakázek, kteří vypisují zakázková řízení. Tomu se řekl pan Tarabela statistiky že statistiky eh, nejsou povzbudivé. Ale eh, v poslední době se eh, ti individuální uchazeči skutečně začínají vyskytovat, začíná jich být víc. A teď se chci vrátit k malým a středním podnikům. Jsme si vědomi toho, že přístup k veřejným zakázkám je důležitá důležitý. Eh, my se snažíme vnímat celostně, jak například spolupráce s centrálním ehm, orgánem může rozptýlit ten mýtus, že tu existuje nějaký rozpor mezi centralizací, agregací, poptávky a přístupem malých a středních podniků. Máme i přístupy, eh, příklady, kdy eh, můžeme agregovat poptávku a máme pak sice pouze jeden eh, subjekt, ale přitom se může v rámci subdodavatelského řetězce rozšířit nabídka. Takže proto chceme řešit tyto věci na nadcházející konferenci s bulharským předsednictvím v červnu. Také chceme oslovit sociální podnikatele, hráče v sociální ekonomice, aby se rovněž eh, stali stranami eh, veřejných zakázek a eh, také chceme pracovat na tom obchodním prostředí, na vnímání snadnosti přístupu, tak aby existoval také systém nápravných opatření. V některých členských státech součást, tady ten nízký počet uchazečů je možná dán eh, negativním pohledem na celý proces. Souhlasíme s, nás, s tím názorem, že v konečném důsledku jde o změnu přístupu, změnu eh, mentality a nastavení, takže jsme rádi, že eh, parlament se na to dívá stejně. Chceme spolupracovat s Evropským parlamentem v budoucnu na změně tohoto přístupu. Děkuji. A na závěr znovu pan zpravodaj Koje. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za veškeré příspěvky, včetně eh, příspěvek výboru regionu. Děkuji za sdělení Evropské komise. Po této diskuzi je jasné, že panuje konsenzus ohledně významu veřejných zakázek. Je to důležité z hlediska růstu zaměstnanosti, přístupu malých a středních podniků, boje o větší transparentnost a využití nových technologií. Doufám, že díky pozměňovacím návrhům a kompromisním návrhům, které navrhneme, se nám podaří dospět ke společnému postoji tohoto výboru. Jsem si jist, že se nám to podaří ale chci připomenout kolegům, že lhůta pro pozměňovacího návrhy je 27. března. Pan Tarabela se ptal na něco, co, na co už komise částečně odpověděla. Ale jenom je tedy, když tu máme panu, pana Tarabelu jakožto eh, stínového zpravodaje za socialisty, tak on má velké zkušenosti v této věci. A já vím, že budeme moci využít jeho znalostí. A já jsem přesvědčen o tom, že návrhy, pozměňovací návrhy, kterými eh, přispěje s dalšími kolegy, povedou ke zlepšení tohoto textu. Já s panem Tarabelou sdílím tu myšlenku, že je důležitá rozpočtová disciplína, Komise již hovořila o změně kritérií, statistických kritérií, která mohou částečně zdůvodnit rozdíl mezi těmi e, statistickými údaji, ale ta změna m, mm, úrovně investic členských států v průběhu a po ekonomické krizi, to je také jedna z odpovědí. To, že některé členské státy mají rozpočtová omezení v důsledku evropských kritérií, zejména státy, které patří do eurozóny, to může také být určitým eh, zdůvodněním toho rozdílu. Ale já jsem si jist, že pan Tarabela souhlasí s tím, že eh, ta čísla, ty, ty údaje, ty procenta, to není zase tak důležité. Jde o to, abychom prokázali význam této věci. To znamená, když hovoříme o veřejných zakázkách, tak to není něco, co je z ekonomického hlediska nějaký drobný problém evropský, ale je to něco, co vlastně představuje významnou investici. A to, co ta čísla představují, to není v tomto smyslu tak důležité, jako, jako spíš to, co, eh, o čem hovořil pan Barnier a ta čísla, která komise oznámila dnes. To je z mé strany pro zatím vše. Děkuji. A vidím, že lhuta pro pozměňovací návrhy je 27. března v poledne. Myslím, že tedy je to příští úterý kdy a v Dubnu eh, budeme eh, posuzovat tyto pozměňovací návrhy. Myslím, že teď můžeme uzavřít tento bod a přejít k dalšímu bodu, kdy se zabýváme návrhem zprávy o dvojí kvalitě výrobků na jednotném trhu. A Spravodajkou je paní Sehnalová, takže já vám dávám slovo. Děkuji vám. Budu hovořit ve své mateřštině, češtině. Slovo, vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové. Na možné rozdíly ve složení výrobků, které se v rámci vnitřního trhu prodávají pod stejnou značkou, obalem a marketingem, Poprvé upozornila spotřebitelská organizace ze Slovenska již před sedmi lety. A byl to tento výbor, tedy výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, který již v roce 2013 vyzval prostřednictvím usnesení o nové spotřebitelské politice komisi, aby se tématu věnovala, vypracovala celoevropský průzkum a vyhodnotila účinnost stávající legislativy. Jsme tedy již několik let v prodlení. Eh, postupem času se z fenoménu, pro který se vžilo obecné označení dvojí kvalita, stalo jedno z nejdiskutovanějších spotřebitelských témat současnosti, které při svém posledním projevu o stavu Unie neopomněl zmínit ani předseda komise Jean-Claude Juncker. Dostávám v poslední době řadu dotazů, co to tak dvojí kvalita vlastně je. Ráda bych v této souvislosti odkázala na řadu testů, provedených v několika členských státech, které prokázaly, že mezi výrobky propagovanými a dis distribuovanými na jednotném trhu pod stejnou značkou a ve stejném balení existují rozdíly. Nebavíme se o testech provedených na koleně, ale o testování v certifikovaných laboratořích pod hlavičkou renomovaných univerzit, jako například v případě českého průzkumu, na kterém jsem se sama podílela. Nejde jen o potraviny, ačkoliv zde se podařilo různým spotřebitelským organizacím a univerzitám dosud nazbírat nejvíce podnětů. Někteří spotřebitelé již dnes vědí tedy, že na první pohled stejné, ve stejné masové konzervě můžou v jedné zemi najít vepřové maso a někde jinde strojně oddělený kuřecí separát. Že se může lišit obsah ovocné složky v jogurtech či obsah kofeinu v kávě. K dvojí kvalitě se začali hlásit i někteří výrobci. Argumentují cenovými a chuťovými preferencemi, vlivem národní legislativy či potřebou inovovat své produkty. Zde je fér zdůraznit, že se dvojí kvalita zdaleka netýká všech výrobků na trhu. Otázce se konečně začala tedy věnovat i Evropská komise. V loňském roce vydala oznámení o uplatňování právních předpisů Evropské unie v oblasti potravin a ochrany spotřebitele v případech dvojí kvality výrobků, pracuje na společné metodice testování a přidělila rozpočtové prostředky na její přípravu, na zhromažďování dalších důkazů a jejich uplatňování. Já tyto aktivity samozřejmě v obecné rovině vítám. Dvojí kvalita výrobku totiž souvisí s fungováním vnitřního trhu. Je jasné, že je nutné zhromažďovat údaje na úrovni Unie a definovat společný přístup. V návrhu zprávy však rozebírám i některé limity, na které dříve či později dozorové orgány, které jsou zodpovědné za správné fungování vnitřního trhu v rámci stávající legislativy narazí Obávám se, že nečinnost by mohla vést k další fragmentaci vnitřního trhu. Jeden z členských států již deklaroval, že s ohledem na dvojí kvalitu přijme národní legislativu. A to předpokládám v tomto výboru nikdo nechce. Ráda bych zde jasně deklarovala, že mým záměrem není nařizovat výrobcům přesné složení konkrétních výrobků. Spotřebitelé by ale měli být přesně a transparentně informováni o tom, že výrobek, který si koupili nebo který znají z jiného členského státu, může být odlišný. Uvědomme si, že spotřebitelé na jednotném trhu mají obecnou představu o zásadách volného oběhu zboží a rovného přístupu k němu, takže a priori nepředpokládají, že se výrobky prodávané pod určitou značkou budou v různých zemích lišit. Pokud chce výrobce spotřebitelům víc vstříc a přizpůsobit výrobek například místním chuťovým preferencím, měl by o tom na obalu jasně informovat. Zároveň jsem přesvědčena o tom, že prodávat na vnitřním trhu výrobky, které spotřebitel může snadno vnímat jako identické, se záměrně jiným složením je klamání spotřebitele. Jak dobře víme, Evropská komise ve svém pracovním programu na rok 2018 oznámila cílený přeskum spotřebitelských směrnic Evropské unie. Domnívám se, že tzv. New Deal for Consumers je vhodnou příležitostí na změnu směrnice o nekalých obchodních praktikách. A souhlasím s paní komisařkou Jourovou, že nejvhodnějším řešením by bylo rozšíření seznamu nekalých obchodních postupů v příloze této směrnice. Záměrně jsem v návrhu nespecifikovala, jak by takové rozšíření černé listiny mělo vypadat. Jsem samozřejmě připravena diskutovat o tom, abychom neomezili možnost spotřebitelského výběru, ale zároveň dali dozorovým orgánům účinný nástroj pro vymáhání práva pro ty případy, které budou v rámci společné metodologie testování vyhodnoceny jako klamání spotřebitele. To je z mé strany pro tuto chvíli vše děkuji a budu se těšit na vaše příspěvky a další spolupráci nad tímto tématem. Děkuji. Thank you very much and... Děkuji. Za EP, e tady je pan Stefany. Děkuji. Také já budu mluvit um, svojí mateřštinou, budu mluvit slovensky. Na úvod bych chtěl poděkovat paní uh, Olze Sehnalové za aktivitu v této oblasti, kterou vyvíjí už mnoho let, i za to, že připravila tuto důležitou zprávu, protože skutečně téma dvojí kvality výrobků je silné téma v mnoha zemích. Začíná to být i politické téma, protože občané kteří e, cítí, že se toto neřeší, se mohou cítit jako občané druhé kategorie. Myslím si, že je důležité udělat kroky v této oblasti, zabezpečit mm, rovné podmínky na jednotném trhu. Z mého pohledu se jedná o tři důležité oblasti. První, poskytnout spotřebitelům dobré informace, podle kterých se mohou rozhodovat. E, stejná kvalita výrobků neznamená, že chceme nějak e, sjednocovat výrobky pro celý společný trh, ale že spotřebitel dostane shodné pravdivé informace, že označování výrobků bude mm, takové, že se spotřebitel bude moci rozhodnout, zda bude výrobky kupovat nebo ne. Chci zdůraznit, že primárním cílem je zabezpečit informace pro Eh, spotřebitele. Druhá oblast je aktivita Evropské komise, kterou vítám, především aktivity Společného výzkumného centra. Očekáváme společnou metodologii pro posuzování shodné či různé kvality výrobku pro dozorující orgány na národní úrovni, protože eh, této oblasti nám chybí i rovná metodologie. A to je důvod, proč se setkáváme s tímto problémem v mnohých zemích Evropské unie. Očekávám, že na základě aktivity našeho výboru a na základě této zprávy se dočkáme stejné metodologie, stejného přístupu pro posuzování eh, potenciální dvojí kvality výrobku na společném evropském trhu. Do třetice chci podpořit to, co řekla paní zpravodajka ve své zprávě, eh, co se týče nekalých praktik v případě dvojí kvality výrobků, protože to vnímám jako podstatný příspěvek našeho výboru do této tematiky, aby dvojí kvalita výrobků se skutečně posuzovala jako nekalá praktika, protože to je důležitý krok v dalším řešení této problematiky. V neposlední řadě si myslím, že svoji úlohu mohou sehrát, musí sehrát i spotřebitelské organizace, které stále musí být silnější, budou tou platformou, na kterou se spotřebitele mohou obrátit. Nemohou to sehrát politici ani e, instituce, ale spotřebitelské organizace. Naší roli je přispět k tomu, aby lidé získali důvěru ve společný evropský trh, ve stejná pravidla abychom odstranili eh, praktiky, které se objeví na trhu, co se týče dvojí kvality výrobků. Těším se na spolupráci se spravodajkou a s ostatními stínovými spravodaji na této důležité zprávě, že si myslím, že takto to můžeme posunout dál a zvýšit důvěru spotřebitelů. Děkuji. Děkuji. Za EKR pan Sulik, ten tady nemohl být a požádal mě, abych přečetla jeho příspěvek. Chce, omlouvá se samozřejmě, že tady není, Eh, chce poděkovat zpravodaji za přesvědčivou zprávu o zboží dvojí kvality. Plně podporuje zpravodaje v bodě D, že tam jsou významné rozdíly v implementaci nekalých, změnice o nekalých eh, obchodních praktikách. Je ovšem méně pro způsob, jak zpravodajka navrhuje, že toto bude řešit, takzvané černé listiny v příloze 1 automaticky neodstraní dvojí kvalitu z trhu. Odpovědnost za adekvátní uplatňování směrnice zůstává v rukou členských zemí. Prosazováním stávající legislativy eh, tam vidí tedy největší nedostatky a prostor pro zlepšení. Například chce uvést Slovensko, které aktivně prosazovalo tuto agendu v EU. Slovensko nemá jasně eh, definovaný národní orgán pro uplatňování nekalých praktik, kde by si mohli stěžovat spotřebitelé. Eh, černá listina by byla eh, zanedbávána stejně jako to ostatní. Komise již pomáhá členským státům uplatňovat stavající legislativu, metodologie a znalostní centra pro podvody a kvalitu potravin byly vytvořeny nesouhlasí úplně s bodem 1 o výsledcích testů, které ukázaly různá složení eh, s tím, že neužívali stejnou metodologii. Souhlasí s bodem 4, si cení vytváření společné metodologii eh, a výsledky jsou eh, nutné předtím, než bude změna evropské legislativa. Os, bod 8 ještě nebyl doložen s analýzou členské státy, které toto podporují, by se měly inspirovat v jiných zemích, kde se nekalé praktiky efektivně uplatňují bez evropské pomoci. Bod 14. Soukromé označování, které vyvolávají dojem, že to jsou jiné značky. E, tady to nesouvisí s duální kvalitou, pan Sulik eh, to nechce mást. Dvojí kvalita jsou eh, produkty se stejným balením, eh, kde design může to, to, kdy design vyvolává splet, z, zmatení s jinou značkou, tak to je již na černé listině. Nepodporuje bod 22 úpravy černé listiny, protože rozdíly ve složení nejsou dostatečně závažné, aby měnily možnosti spotřebitele eh, nebo aby ovlivnili eh, volbu spotřebitele, tak nejsou dvojí kvalitou. Mo- mohou být legitimní důvody na základě preferencí nebo kupní síly. Podporuje bod 23, eh, kdy testování nepotravinářských výrobků může vést k větší povědomí spotřebitelů. Za Alde Dita Charanzová. Děkuji. Já chci poděkovat paní Sehnalové za eh, její práci na tomto tématu, nejenom v tomto bodě, ale eh, celém tématu. Již to bylo řečeno ve výboru několikrát, že je to důležité téma pro některé členské státy. Já chci zdůraznit, ale že to není problém některých členských zemí je to problém pro vnitřní trh, fungování vnitřního trhu. Máme řadu studií, které ukazují, že je problém. Že, je, eh, že jsou nižší, produkty nižší kvality potraviny eh, v supermarketech ve východní Evropě. Není to jenom Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovensko, Polsko a mnoho dalších možná ve sjednocené Evropské unii, na jednotném evropském trhu, nemůžeme mít tyto problémy. To by nemělo existovat. Je jasné, že jsou tady zavádějící praktiky některých firm. Jak můžete jinak nazvat stávající situaci, kdy pod stejnou komerční značkou ve stejném obalu jsou produkty na trhu, které mají různou kvalitu. Spotřebitelé očekávají stejnou kvalitu všude v Evropské unii. Já chci přivítat uh, úsilí komisařky o, o Jourové a plán konkrétních opatření. Doufám, bude brzy implementován. Měli bychom se nejprve zaměřit na stávající legislativu, než přijímat novou od začátku, protože to by byl velice dlouhý proces. Také bychom měli tlačit na eh, producenty, prodejce, dohledové orgány v členských zemích. Potřebují mít lepší podmínky pro svoji práci, zintenzivnit především přeshraniční spolupráci, výměna informací je velmi důležitá. Bez sdílení informace nejlepší praxe jednotných metodologií testování je obtížné tento problém v praxi řešit. Doufám, že celý systém může začít fungovat během několika měsíců. Doufám, že brzy budeme svědky konkrétních výsledků reálného úsilí nejenom ze strany slušných orgánů, ale i dodavatelů. Věřím, že mm, to sektor bude eh, schopen rychle reagovat a najít řešení, protože jde o jejich reputaci. Nemusíme poukazovat, eh, ukazovat prstem na toho, kdo je vinen nebo ne. Jsou to mm, producentní výrobci nebo kontrolní orgány. Musíme se také vyhnout diskuse o tom, kde jsou problémy, ale zaměřit se na to, jak to řešit. Hledejme řešení, jak tento problém překonat. Měli bychom eh, hledat řešení, jak překonat tyto praxe, včetně návrhy komise, které očekáváme příští měsíc. Pro mě je klíčem jednat. Jednat i hned, protože čas běží. Firmy by měly projevit dobrou vůli a přijmout konkrétní opatření. To očekávají eh, spotřebitelé a občané od nás. Děkuji. Pan Maštálka tady není. Za zelené pan Šolte. Hmm. Dám slovo um, kolegyni, která ho zastoupí, paní Reda. Omlouvám se za pana Šolteho je ve Slovensku, kde má povinnosti. Chce poděkovat zpravodajce paní Sehnalové za návrh zprávy o zboží dvojím užití. Mm, ta zpráva je pro našeho názoru dobře napsaná, jsou tam všechny důležité prvky, otázky týkající se dvojí kvality. E, souhlasíme se pravodajem, že e, mm, firmy by měly poskytovat přesné informace spotřebitelům, aby přesně věděli, co kupují, aby mohli rozhodnout, že ten produkt buď koupí nebo ne, na základě objektivních informací. Transparentnost je velice důležitá. E, spotřebitelé by dále neměli Um, e, být e, vystaveni nekalým praktikám, co se týče transakcí spotřebiteli. Potravinářský obchod má přezranční dimenzi, proto by se tyto věci měly řešit opatrně, abychom umožnili rovné podmínky a funkční jednotný trh, který by ochránil spotřebitele. Je důležité říci, a to bylo i v návrze zprávy, že problematika dvojí kvality neplatí jenom pro potraviny, ale i jiné produkty, jako kosmetika, ehm, eh, prací prostředky, čistící prostředky a podobně. Je důležité řešit problematiku dvojí kvality na evropské úrovni, vytvářet nezávislé orgány, které budou moci aplikovat jednotnou metodologii na kontrolu kvality produktů. Také souhlasíme se um, návrhem upravit přílohu 1. Pan Šolte se těší na e, práci na této věci se společně s dalšími stínovými zpravodaji. Paní Borzan, prosím. Děkuji kolegyni eh, Sehnalové Chci jí pogratulovat. Odvedla vynikající právu a plně podporuji tuto zprávu. Já jsem ve výboru Envy na tom pracovala. Máme kompetence pro potraviny. Já jsem zpravodajkou. Chci říci, že tento problém se netýká jenom potravin. Naopak, mnoho šetření ukázalo, že i u jiných produktů, prací prostředky, dokonce i u automobilů se, jsou rozdíly. Samozřejmě lidé jsou citliví především, co se týče potravin. Tam e, e, protože dlouhodobě to ovlivňuje naše zdraví. Chci říci, že již leta se tímto tématem zabývám. Eh, zabývali jsme se výzkumy v Chorvatsku a ukázalo se, že je mnoho rozdílů s e, produktů s různou kvalitou. Například HIP, e, potraviny e, pro kojence. tam se říká, že se to vyrábí z bioprodukty, je to rozšířeno na chorvatském trhu a byla tam menší kvalita než stejný produkt na německém trhu, přičemž cena byla stejná nebo dokonce vyšší, kvalita přitom nižší. Já mohu říci jenom, že spotřebitel nevidí, že e, kupuje produkt s horší kvalitou. Není to tam uvedeno. Reklama na tento produkt je stejná, balení je stejné. A název je stejný, takže vůbec nemá příležitost tyto produkty srovnávat s produkty z jiných členských zemí, kteří kupují, který kupují jiní spotřebitele. To je důvod, proč se jedná o nekalou obchodní praktiku. Legislativa, kterou teď máme, je nedostatečná na řešení tohoto problému. Někteří výrobci již uvedli, že nic ta- takového už dál dělat nebudou, ale dělají to dál a to nestačí. Není možné, aby um, um, někteří dělali a někteří ne. Nemůžeme se takto spok- s tím spokojit nemůžeme současně řešit, že se to vyřeší samo. Proto musíme, eh, potřebujeme nové legislativní nástroje a změnit legislativu. Jak už bylo řečeno, mnoho kolegů přede mnou to zdůraznili, já jsem toho názoru, že my v Evropské unii nemůžeme mít spotřebitele první a druhé kategorie na evropském trhu. Chtěl se také připojit této debatě. Nejprve chci poděkovat a pochválit paní doktorku Sehnalovou, která se systematicky dlouhodobě tomuto tématu věnuje a je to opravdu i na té zprávě vidět, že je odborníkem na eh, tuto problematiku. Chci říci, že je dobře, že to téma tady řešíme, protože má velmi silné politické aspekty. Je velmi, jak si v, no, ve státech eh, střední Evropy, velmi citlivě vnímáno pokud eh, některé potraviny nebo některé výrobky mají eh, dvojí kvalitu. A nejde jenom o to, že tito spotřebitelé jsou poškozováni, ale jde i o jistou mentální rovinu, kdy mnoho spotřebitelů se může cítit jako občany Evropské unie druhé kategorie. Zkrátka dobře jsme v vozovkách nové státy, které přistoupily až po pádu komunismu a výrobky, které se u nás prodávají, jsou zkrátka horší. Tedy chci jenom zdůraznit ještě jeden aspekt vedle vůbec eh, ochrany spotřebitele jako takové, že dvojí kvalita potravin vede k jisté deziluzi u části veřejnosti ve střední Evropě z evropské integrace. Proto je velmi dobře, že se tím zabýváme a je třeba najít nějaké řešení. Já to cítím i v této jaksi politické rovině a tedy dvojnásobný dík paní doktorce zpravodajce, že toto téma téma tady otevírá, protože já osobně nemám radost z toho, když třeba u nás v České republice nebo obecně v zemích Vyšegrádu posilují politické síly a strany, které mají antievropskou rétoriku, antievropský program a i tato věc k tomu zkrátka přispívá. Proto je to pro mě velmi závažné. Já jsem tu zprávu podrobně prostudoval, připadá mi, že je velmi kvalitně a dobře napsaná. Souhlasím s, absolutně s tou první částí, která má spíše analytický charakter, kde se mapuje právě problematika dvojí kvality potravin. A z té druhé části, kde jsou potom eh, rozepsána různá doporučení, jak proti tomu bojovat, tak tam, když si potom dovolím předložit eh, několik pozdělacích návrhů, které by tu zprávu, která je předložena, spíše zpřesnily. To znamená, nemám osobně nic obsahu i těch doporučeních, ale budu tam předkládat určité návrhy, které mají některé věci věci vyjasnit a případně zpřesnit. Eh, chci říci, že v té debatě o vhodné míře regulace souhlasím eh, s těmi eh, účastníky debaty, kteří preferují, abychom šli případně cestou úpravy směrnice, konkrétně pak přílohy 1 směrnice o nekalých obchodních praktikách, abychom vložili případně další položky do mm, tohoto seznamu. Na druhé straně paní zpravodajka hovoří v této druhé části i o řešeních na úrovni Unie, která, které by mohly být eh, přímo použitelné. Hovoří se tam o přímo použitelných opatřeních. Je třeba si vyjasnit tedy, jestli bychom šli cestou případně úpravy nařízení. Já přiznám se, nejsem toho úplně příznivcem. Myslím si, že pokud budeme zasahovat do legislativy, pak forma směrnice je lepší než forma nařízení. I z toho důvodu, že samotná směrnice do celého procesu více vtahuje jednotlivé národní členské státy a vytváří minimálně dojem, že jde o primárně ochranu spotřebitele, spotřebitele, nikoliv o snahu něco nařizovat výrobcům jako takovým. Druhý potom balík pozdělacích návrhů, které připravím a předložím, se bude týkat eh, přeshraničního aspektu problematiky Eh, myslím si, že tam je třeba ještě posílit eh, tento přeshraniční aspekt o eh, další návrhy. Opět tady souhlasím s tezí paní zpravodajky, že příslušné orgány jednotlivých států nejsou schopny jednotlivě efektivně řešit konkrétní případy dvojí kvality výrobků a je třeba tedy ten přeshraniční prvek ještě podle mého názoru více posílit. Takže tolik jenom mé přihlášení se s pozdělacími návrhy, které předložím a ještě jednou děkuji paní zpravodajce, že toto velmi důležité důležité a jak už jsem i naznačil, politicky palčivé téma, tak to systematicky tady hájí. Děkuji. Thank you very much. And then we have Mr. Please. Uh, Děkuji, pan Helvéni. Děkuji. Já jsem tu jako host z výboru Envy a budu hovořit maďarsky. Chtěl bych poděkovat paní Sehnalové za odvedenou práci a chtěl bych poděkovat všem, kteří se té práce účastnili. Chtěl bych zdůraznit, že toto není pouze problém střední a východní Evropy, je to celoevropský problém a to musíme jasně říci. Já se o to zajímám už léta z hlediska tedy ochrany životního prostředí. A Viděl jsem, když za námi šli lobbysté eh, potravinářského průmyslu, kteří se tím tématem zabývají vážně, říkali, že to je paranoia, že to je nesmysl, eh, říkali, že ve střední Evropě mají lidé, lidé specifické chutě, pak se nám tvrdilo, že tento krásný rozmanitý trh chceme zbytečně sjednocovat, No a hm, podniky, řekl bych, berou naše námitky velice vážně, nicméně situace není jednoduchá, je potřeba si to uvědomit. Jde tady o tvrdé lobbystické zájmy, je to evropská záležitost. Pokud bychom neměli společný evropský postup a vyšetřování, nikdy bychom se s tímto nevypořádali, protože lobbysté jsou činí neustále, to všichni víme. Tedy když je něco ve stejném balení a má to stejný obsah, tak to musí být to stejné. Zazněly tady prací prostředky, ono nejde jenom o potraviny, jde o celou řadu různých produktů. Různé hygienické potřeby a tak dále. Přičemž nejde pouze o levnější obsah toho balení produktu, jde také o různou kvalitu. Konec konců jsou otazníky i u eh, environmentální eh, jaksi slučitelnosti těch produktů třeba v oblasti dětských výživ. Jak říkala chorvatská kolegyně, určití producenti už eh, toto zohledňují, už nehledají žádná zadní vrátka. A já si myslím, že právě ten dobrovolný přístup je to, co tady potřebujeme. Já jsem vzděláním historik, rád cituji dějiny. Řekl bych, že už v 80. letech toto byl problém. Zeptejte se španělských kolegů. Už tehdy se to řešilo, takže v Evropě už tehdy byly produkty dvou kvalit. My teď potřebujeme jednotný evropský postup v této věci. Děkuji vám. Nakonec paní Vajdere. Děkuji. Díky za velice zajímavou diskusi. Budu hovořit rovněž svou mateřštinou. Chtěla bych poděkovat paní Sehnalové za velice kvalitní zprávu. Obsahuje všechno, co má, řekla bych, a jsem přesvědčena, že kolegové zde dnes vedli velice profesionální diskuzi. Samozřejmě eh, tu zprávu stále můžeme zlepšit. Já jsem přišla pozdě, protože jsem zasedala ve výboru pro rozpočet a i tam se eh, řešila důležitá témata. Proto mi na úvod dovolte vyjádřit se k tomu, co projednává právě daný výbor pro rozpočet. Na základě mé iniciativy jsme tam naplánovali pilotní projekt ohledně metodiky zjišťování rozdílů mezi eh, produkty v různých zemích. Vím, že komise už na tomto, te, na tomto projektu pracuje a je možné, že ten projekt bude pokračovat i příští rok. Řekla bych, že to pomůže i národním orgánům. Pomůže nám to vyřešit tento problém na nadnárodní úrovni mezi jednotlivými členskými státy. Podobně, jak to zmínil pan Pospíšil. Mohu hovořit o své zemi, o zdravotnických a veterinárních službách. Tam, když kontrolovali nějaké produkty, zjistili, že tam rozdíly jsou, ale nejsou tak podstatné. E, na otázku, co by to byl podstatný rozdíl, neodpověděli, protože to zatím není nikde definováno. I Centrum pro ochranu práv spotřebitelů zatím tento problém nevyřešilo, protože nemá dost peněz. A to je další téma, které musíme zohlednit. Pokud vím, tak naše sousedská země Litva je na tom daleko lépe, protože e, jejich e, tyto instituce pracují daleko efektivněji, lákají k tomuto problému pozornost, podle mě ten problém je velice důležitý a snaží se mu zabraňovat. Dovolte mi se rovněž velice stručně vyjádřit k historii. Už v roce 2014 jsem společně s kolegyní Dubravkou Šujce eh, z Chorvatska se snažila upozornit kolegy na toto téma písemným prohlášením. Tehdy se ještě písemná prohlášení připouštěla a my jsme se snažili přivést k tomuto problému pozornost celého parlamentu. Tedy šlo o dvojí kvalitu produktů, na kterou si naši voliči často stěžovali. My jsme si, si uvědomili, že rozdíly tam jsou a dnes, podobně jako tehdy, o tom hovoří východoevropské země, středoevropské země, ale já bych ráda, abychom získali ještě také podporu té EU patnáctky, abych tak řekla, tedy těch států, které byly v EU před tou velkou rozšiřovací vlnou v roce 2004. Zatím podpora těch starých členských států, pokud je tak mohu nazvat, je minimální. Ráda bych, aby se to změnilo. Toto je politické téma. I když ty rozdíly a různé druhy produktů, prací prostředky, potraviny, kosmetika, i když tam nebudou podstatné rozdíly, podle mě to je diskriminace. A staví to EU do velice špatného světla. Máme návrh komise. Komise se toho procesu účastnila. Pan Juncker už v září říkal, že toto není přijatelné. Stejné produkty, stejná etiketa, stejná firma, ale v různých zemích různá kvalita. To není přijatelné. A já z celého srdce vítám fakt, že jsme vytvořili vědecké centrum pro potraviny a jejich kvalitu eh, pod Evropskou komisí, které eh, bylo otevřeno poměrně nedávno. A toto centrum má v plánu pracovat na propojení informačních systémů, které zahrnují členské státy, chce zlepšit přeshraniční spolupráci mezi členskými státy. A to je první krok. Musíme si uvědomit, kde ty rozdíly jsou. Máme spoustu produktů na trhu, je potřeba zjistit, které firmy té situace zneužívají. Takže já skutečně vítám, že parlament už konečně učinil první krok tímto směrem. Doufám, že na té cestě budeme do budoucna pokračovat tak, aby zákazníci ve východní a střední Evropě dostávali produkty stejné kvality jako na západě. Děkuji. Děkuji vám. Teď dostane slovo komise. Děkuji. Přeji dobrý den. V první řadě mi dovolte poděkovat paní Sehnalové, se kterou velice úzce spolupracujeme na tomto tématu. A e, také řešíme přeshraniční vynucování spotřebitelského práva. E, to jsou témata, jak tady opakovaně zaznělo, která jsou velice úzce spjata. Několik eh, diskutujících zmínilo různou aktivitu, jakou komise podnikla v posledním roce a vystoupení pana Junkra. Náš předseda v projevu o stavu Unie jasně řekl, že v Unii rovných je nepřijatelné, aby spotřebitelé v některých členských státech se cítili jako občané druhé kategorie. Takže s tím souhlasíme. Souhlasíme také s tím, že zde je různý počet opatření, které zmínili zúčastněné strany a další subjekty, tedy v tom smyslu, že existuje různá praxe. Podle nás je zásadní, abychom zachovali důvěru v jednotný trh pro spotřebitele, ale abychom ten trh také udrželi otevřený a ekonomicky efektivní pro firmy. A proto komise aktuálně pracuje velice důrazně na tom, aby eliminovala restriktivní business praktiky, které tady byly zdůrazněny v rámci debaty. Takže stručné schrnutí toho, co zatím děláme. Za prvé šlo o to, že jsme požádali forum na vysoké úrovni pro lepší fungování potravinového řetězce, aby se tím tématem začalo zabývat, aby začali diskutovat eh, s ostatními možnými zúčastněnými stranami v oblasti potravinářství. Toto fórum pak dalo komisi mandát, zejména eh, společnému výzkumnému centru, aby došlo k vyvinutí eh, robustní testovací metodiky. Tato práce začala v loni, a to velice komplexně, Začlenovaly se do toho zúčastněné strany ze všech členských států, potravinářské laboratoře z průmyslu a svazu, svazu spotřebitelů. Šlo o to, abychom našli metodiku, která bude přijatelná pro všechny zúčastněné strany, aby to mohli používat a poskytovat relevantně robustní důkazní materiál. Doufáme, že za pár měsíců vlastně už příští měsíc budeme mít tu metodiku přijatou a poté dojde ke samotným testům, to velice koordinovaně v mnoha členských státech. A nepůjde pouze o nové členské státy. Zahrnou se tam i jiné členské státy z EU 15. Doufáme, že první výsledky toho testu budou k dispozici do konce letošního roku. Není to však jediná věc, kterou komise v této věci dělá. Komise se také zaměřuje na eh, příslušnou legislativu. Myslíme si, že eh, ta platná legislativa musí být lépe vynucována a že ji lze lépe využít. V první řadě Zavádějící praktiky jsou zakázány v potravinové legislativě, ale jsou zakázány také obecněji ve směrnici proti nekalým obchodním praktikám. My jsme v roce 2015 vydali pokyny, které přímo odkazují na dvojí kvalitu produktů. Takže při plném respektování těchto pokynů jsme vyvinuli přesnější pokyny v podobě oznámení komise, kde ukazujeme, jak ta stávající legislativa spolu eh, je v souhře a jak má řešit otázku dvojí kvality. Řešili jsme konkrétní příklad dvojí kvality potravin, protože potraviny eh, jsou to téma, o kterém se nejvíce informuje eh, ve všech těchto testech a sděleních. Děláme také to, že pracujeme s národními vynucovacími orgány, jak z oblasti potravinářství, tak z obecnější oblasti ochrany spotřebitelů. Pořádáme s nimi workshopy, vyměňujeme si poznatky, vyvíjíme dovednosti, nové postupy a dokonce jsme šli ještě o krok dál, protože navrhujeme peníze v podobě kofinancování pro orgány všech členských států, aby mohli dále rozvíjet svou kapacitu v této oblasti. A za pár týdnů bych řekla, uvidíme, Některé členské státy tu možnost využily. Zároveň s tím vším komisařka Jourová eh, se v tomto také angažuje, zahájila dialog s obchodními asociacemi a s celou řadou firm. Zejména s firmami, kterých se týkají výsledky těchto testů. Na ně hodně zatlačila, aby ty firmy zaprvé pochopily, ty různé jednotlivé prvky této debaty, včetně mimo jiné vnímání spotřebitelů a včetně politických aspektů, a aby revidovali své diferenciační praktiky a pracovali na řešení. Protože, jak tady opakovaně zaznělo, toto je problém vnitřního trhu a je to problém velice významný. Je potřeba zajistit důvěru spotřebitelů v náš vnitřní trh. Přesněji řečeno, co se týká této zprávy, tohoto návrhu zprávy, který eh, je před námi, řekla bych, že toto je velice důležitý prvek, přichází v pravou chvíli, protože, jak tady zasnělo, komise připravuje novou, nový díl pro spotřebitele, bude to nový balíček, kde se budeme řídit takzvaným fitness checkem eh, legislativy pro ochranu spotřebitelů a navrhneme určitou cílenou revizi celé řady spotřebitelských směrnic, včetně směrnice o nekalých obchodních praktikách. A vydáme také sdělení, kde jasně řekneme, jak hodláme rozvíjet eh, oblast vynucování stávající legislativy. Takže teď zvažujeme, jakým způsobem co nejlépe vyřešit eh, otázku dvojí kvality potravin v tomto balíčku. Eh, jedna z věcí, která je velice důležitá pro nás, je zajistit, maximální jasnost a právní jistotu pro firmy. Ale rovněž chceme zajistit, že orgány vynucování pravidel budou schopné implementovat dané zákony. A nakonec eh, Všichni hrajeme roli, jako komise, rada i parlament máme povinnost poskytnout takovou reakci, která bude proporcionální a která bude účinná. Takže je to náš společný projekt už jsme na něm začali pracovat, teď v té práci budeme pokračovat v kontextu toho New Dealu. Je velice důležité, abychom v této práci uspěli, protože dvojí kvalita produktů je problém, který má velký dopad na vnímání vnitřního trhu ze strany občanů. Já pak mám ještě konkrétní poznámky k té zprávě. Měla bych říci, že se soustředíme na potraviny, protože potraviny se nejčastěji zmiňují. Ale v našich pokynech, v eh, specifickém sdělení, ty, všechny ty informace lze aplikovat i na nepotravinářský sektor. Takže na úrovni služeb komise a společného výzkumného centra zvažujeme, že bychom tuto práci rozšířili v příštím roce na další nepotravinové produkty. Rovněž je zde otázka, zdá se ta diskuse týká pouze značkových produktů. Podle našeho názoru se ta otázka hlavně týká produktů, které jsou v podobném balení. To znamená, je potřeba zohlednit eh, různé prvky toho balení, ať už je to známá značka nebo nějaké soukromé označení. To všechno je potřeba zohlednit, takže ten prvek značky není určující. Spíše jde o tu prezentaci toho produktu, co je klíčové. Tolik tedy mé detailní poznámky. K práci Společného výzkumného centra doufáme, že koncem roku už budeme v situaci, kdy budeme mít i daleko více robustních důkazů. To je zatím vše. Děkuji vám za odvedenou práci na této zprávě. Buďte si jistí, že to bereme velice vážně. Děkuji vám. A na závěr ještě jednou paní zpravodajka, paní Sehnalová. Děkovat všem kolegům za eh, příspěvky eh, do diskuze. Ehm, samozřejmě, že se budu těšit na vaše pozměňovací návrhy a věřím, že se dobereme eh, kvalitní zprávy, která posune to téma eh, zase dopředu a já vřele souhlasím se všemi, kteří vnímají, eh, že se tady nehraje o nic menšího než o důvěru ve vnitřní trh Evropské unie a že potřebujeme celoevropské řešení. Děkuji. Okay. Děkujeme. Ehm, tak, tady máme harmonogram. Termín pro pozměňovací návrhy je 17. dubna v pravé poledne. Takže ještě jednou díky moc a tímto se dostáváme eh, k poslednímu bodu dnešního dopoledne a to je projednání návrhu stanoviska ohledně volného pohybu jiných než osobních dat v Evropské unii, kde je zpravodajka Anna Maria Koraca Bild, která má slovo. Děkuji. Já jsem ráda, že mohu představit eh, tuto zprávu o toku jiných než osobních dat v Evropské unii je to základ eh, svobodného internetu pro všechny. Chceme však vytvořit rovné podmínky i pro firmy. Tím, že odbouráme veškeré bariéry, hranice a zátěže, tak aby byla možná globální soutěž. V podstatě se tím eh, zalo, založí a vytvoří pátá svoboda pohybu, svoboda pohybu dat. A to je klíčový pilíř digitálního vnitřního trhu, má to potenciál vytvořit eh, obrovské eh, eh, úspory, obrovský zisk ve všech hodnotových řetězcích. Je to takové záležitosti jako cloud computing, big data, umělá inteligence, to všechno povede k úsporám z rozsahu a dalším výhodám. Čísla hovoří sama za sebe. Takže dat, lokalizace dat zlepšuje eh, konkurenceschopnosti o 120%, eh, se, se, eh, se lepší úspora, úspory 8 miliard eur ročně, přínos HDP se rovná dvěma nedávným dohodám o volném obchodu s Kanadou a s Jižní Koreou dohromady a hodnota digitální ekonomiky Evropské unie byla eh, odhadnuta na 60 miliard v roce 2016 a 10 přičem jsme konstatovali desetiprocentní eh, eh, roční nárůst a do roku 2020 to může být 106 miliard a tento návrh je klíčový k tomu, abychom tento růst realizovali. Takže jsou tu eh, pravidla lokalizace dat, což má maximalizovat volný pohyb. To má eh, několik hlavních předností. Jednak zvýšená mobilita napříč hranicemi pro neosobní data, tím, že odstraníme lokalizaci dat eh, ta, a požadavek ukládání, tak eh, samozřejmě, že kompetentní orgány mají, eh, pří, mohou mít přístup eh, k datům, které jsou v jiných členských státech a profesionální uživatele můžou přenášet data mezi jednotlivými Eh, operátory cloudových služeb. Takže je to práce založená na spolupráci. Chci poděkovat eh, komisi, radě, stínovým zpravodajům, s nimi už jsem měla zasedání. Snažila jsem se zapracovat maximum do zprávy, všechny možné eh, ohledy a vstupy dalších kolegů, aby bylo možné tento proces zrychlit. A chci poděkovat i sekretariátu, právní službě a všem aktérům, všem subjektům, kteří Eh, se s námi podělili o jejich specializované znalosti. Má zpráva se zaměřuje na několik klíčových oblastí. Je to ta výjimka veřejné bezpečnosti, přístup k datům ze strany veřejných orgánů, porting a um, přeskum. To jsou eh, záležitosti, které eh, reagují na eh, otázky subjektů v rámci konzultací. Přístup by měl být samozřejmě ze strany veřejných orgánů. Neznamená to, že veřejné orgány nemusí outsourcovat data do jiného členského státu, ale členské státy nemohou zakázat takový přesun dat, pokud tu není ta výjimka veřejné bezpečnosti. Kromě toho tu bylo také ještě určité zmatení ohledně toho, že to má fungovat na všech úrovních zprávy národní, regionální i místní. A zahrnuje to také určitá omezení, ať už regulační nebo administrativní, ze strany národních, regionálních a místních orgánů. Takže ta výjimka veřejné, eh, veřejného pořádku, ta samozřejmě je o tom, že respektujeme smlouvy, respektujeme stávající judikaturu, abychom jasně vysvětlili, co eh, to znamená, co spadá do působnosti této výjimky a chceme to zužit v podstatě na eh, ten imperativ veřejné eh, bezpečnosti. Pokud jde o přístup k datům ze strany veřejných orgánů, tak já jsem mnohokrát již řekla, že ze žádných okolností to nemají využívat podniky k tomu, aby aby nějakým způsobem ukrývaly informace od veřejných orgánů. Takže aby to bylo snadnější získat tyto informace, která jsou ukládána mimo členské státy. Eh, to je jeden z těch účelů. A pokud jeden členský stát je eh, nucen žádat data z jiného státu, tak by měl být také k dispozici přístup eh, přímo do, na to místo, kde jsou ta data uložena. Pokud jde o eh, takzvané mixed datasets, eh, tak eh, není žádný přes, překryv mezi GDPR, to je ta regulace na ochranu údajů, která vstoupí v platnost v květnu a tím nařízením, na kterém pracujeme my. Mají různý, různou působnost, ale Eh, snad z toho vznikne ten eh, společný datový prostor. Takže pokud jde o ty eh, smíšené datové soubory, tak to bude pokryto GDPR, neosobní údaje, pokud jde osobní údaje a neosobní budou pokryty tímto nařízením. Ale pokud to budou nějaké smíšené soubory dat, které jsou nerozdělitelné, můžeme oddělit to, co je osobní, ale nemůžeme je oddělit, nebo by to bylo příliš nákladné, což vlastně zřejmě k tomu směřujeme, k takovému vývoji, že bude stále více smíšených dat, že bude stále více neosobních dat v těch smíšených souborech. Takže v některých případech, v případě takovýchto dat, když většina z nich je neosobní, tak podle expertů mohou tu být některé osobní údaje, pár men, pár e-mailů, taková správní, data správního charakteru. Víme, že GDPR bude eh, respektována ze strany firm, které investovaly do konzultace, aby to správně nastavili, aby to správně interpretovali. Ale také víme, že mohou vzniknout některé dodatečné náklady a správní překážky pro malé podniky. Proto by bylo nepřiměřené je nutit uplatňovat GDPR na neosobní údaje v případě těchto smíšených datových souborů. Zároveň chci říci velice jasně, GDPR nemůžeme změnit. Nemůžeme eh, změnit toto nařízení o osobních údajích, nemůžeme omezit jeho působnost, ale nemůžeme zároveň tuto působnost ani rozšířit. Čili jakmile někde jsou v sázce osobní údaje, tak bude platit toto nařízení GDPR. A proto já navrhuji, aby naše, eh, tedy toto nařízení platilo na eh, celý ten eh, datový set, aniž by to nějakým způsobem ehm, ovlivňovalo GDPR. To je velice důležité, abychom pochopili. Musí v tom být jasnost, právní jistota, nemůžeme regulovat budoucnost. Proto jsem také navrhla, aby komise předložila pokyny. Poučili jsme se z GDPR, víme, že eh, ti eh, účastníci po nás vehementně chtěli, abychom eh, to interpretovali a teprve teď pět minut po 12. konečně něco máme. Komise musí ale předložit jasné pokyny předtím, než nařízení začne platit. Snad to pomůže. Kromě toho jsme také omezili ten čas na přeskum, abychom měli čas se nějak přizpůsobit, až budeme více vědět o technologickém vývoji a o tom, jaké inovace s tím budou spojeny. Nemůžeme to dělat teď, musíme být skromní. Ochrana osobních údajů tím nebude nějak dotčena. Každopádně také GDPR má svobodu Eh, pohybu eh, implicitně, tam se s tím také počítá. A pokud jde eh, porting, o porting těch dat, tak uživatelé by měli mít možnost měnit svého cloudového poskytovatele. Takže musí tu být přenositelnost. Eh, myslím, že by měl existovat samoregulační kodex eh, jednání, ale to není eh, jen tak volná, tím to neznamená, že mají volnou ruku. Musí tu být jasné omezení v čase a musí to vycházet z určitého rámce. Takže proto jsme požádali komisi, aby tento proces nejenom po, nejenom mu napomáhala, ale aby ho také monitorovala. Musí být zastoupena i strana uživatelů. Také jsme naslouchali subjektům, eh, kteří žádali o více času. A máme zkušenost z předchozího eh, kodexu, kde se ukazuje, že je potřeba více času. Proto jsme navrhli, aby byly dva roky. Omezili jsme ty preskriptivnější eh, části, protože ty nejsou až tak užitečné. Ten kodex jednání tady funguje lépe, nebo průmysl v tom má větší kompetenci a při vytváření takových kodexů. No a pokud jde o přeskum, ten je samozřejmě důležitý z hlediska hodnocení. To neznamená, že budeme něco skutečně měnit, ale komise by měla předložit eh, spolulegislátorům zprávu a musí to, eh, to, ten, to fungování musí odpovídat té vizi, kterou spoluzákonodárci měli. Ale samozřejmě, že to bude ovlivněno různými inovacemi a dalšími věcmi, eh, které teď nemůžeme znát. Proto to chci zkrátit na tři roky, abychom měli možnost se přizpůsobit eh, technologickému vývoji. Zaměřila jsem se také na tři klíčové oblasti, kde existuje eh, speciální možnost, nutnost hodnocení, jsou tu ty smíšené zóny, těch smí, smíšených datových souborů, Ehm, je tu ehm, výjimka tedy veřejné bezpečnosti, je tu ta přenositelnost ehm, a pak eh, otázka přeskumu. Myslím, že je to dobrý příklad eh, kvalitnějších právních norem. Konečně je tu regulace, která dereguluje. A eh, je to eh, naprosto zásadní věc, buď a nebo, protože tady jde o, to, že konkurujeme v Číně. Eh, to, to bude do budoucna eh, ta základní otázka, konkurence Číny. Takže my musíme řešit tu fragmentárnost, musíme řešit ehm, harmonizaci pravidel a je to něco, co vnitřní trh potřebuje. Myslím, že máme dobrou politiku, kolegové, protože zpráva komise byla dobrá vycházela z rozumného vyhodnocení do, dopadů. Myslím, že se to ještě zlepšilo, že ten návrh komise se ještě zlepšil a nyní máme odpovědnost, aby to, co z toho, z naší práce vzejde, aby to bylo to nejlepší, aby to bylo to, jaksi to Ferrari. Nicméně s ničím méně, menším se nespokojíme. Ehm, mám, mou ambicí je začít vyjednávat s bulharským předsednictvím. Pomožte mi s tím, prosím abychom mohli začít začít okamžitě eh, debatovat o tom, na čem vám záleží, ale snažme se postupovat maximálně rychle. Děkuji vám za eh, tento jasný přehled a nyní dám slovo stínovým zpravodajům a eh, za SAD je to paní Šaldemoze. Děkuji, já budu mluvit dánsky, ale ještě předtím chci říci, že bychom neměli chtít Ferrari. Měl bychom vol chtít Volvo. Volvo znamená větší bezpečnost, když jedete nezrychlovat, ale dělat to dobře a bezpečně. Dobře, jste flexibilní, dobře, tak Volvo se vyrábí ve Švédsku, takže to, to by se vám mohlo líbit. Eh, já budu tady mluvit dánsky. A na úvod chci poděkovat um, zpravodaji. Myslím, že odvedla hodně dobré práce. My jsme měli schůzi stínových zpravodajů a myslím si, že je dobré, že skutečně e, se Mm, sledujete ty eh, věci, které, o kterých mluvili ostatní. To je dobré, souhlasím, že to je důležitá do, legislativa a je důležité, aby prošla relativně rychle. Nevím, zda to skutečně um, um, pomůže čelit čínské konkurenci ale i tak doufám, že se nám podaří to co nejrychleji rozjet a, a také, aby to bylo co nejkvalitnější, proto jsem mluvila o Volvu, musí to být i bezpečné. Mám čtyři konkrétní připomínky a pak několik procedurálních věcí. Pozměňovací návrh e, číslo tři e, smíšené datasety. Ehm, my máme pocit, že přístup rady je správný. Pokud budou eh, smíšené datasety, tak GDPR neměl aplikovat. Takže já podám pozměňovací návrh, který je v souladu s tím, co navrhla rada. Je důležité, abychom nespochybňovali otázku, zda data jsou dostatečně chráněná, protože to je předpoklad pro volné toky dat. Lidé musí mít jistotu, že osobní data se nebudou považovat za neosobní. Takže pak je tady otázka ehm, veřejné bezpečnosti. E, já myslím, že souhlasíme. To, co chceme, je aby měli stejné definice veřejné bezpečnosti, jako se používá v evropské judikatuře. Pokud se na tomto shodneme, tak myslím, že tam můžeme dosáhnout drobné změny. Je důležité, aby jsme nepoužívali prostě všelijaké technické bariéry a vysvětlení, které jsou zbytečná, ale Eh, pokud bude eh, platňovat bezpečnostní důvody, tak spíše než aby to bylo mm, úplně nezbytné, to bychom měli říci, že pokud členské státy to, budou mít povoleno, tak musí být schopni dokumentovat, že je tady hrozba veřejné bezpečnosti. Já nemyslím, že bychom se na tom neschodli. Chci poděko- vám poděkovat za pozměňovací návrh 24, ehm, to omezování zbytečné byrokracie. Pokud legislativa má efektivně fungovat, tak členské státy by se neměly znepokojovat tím, zda se dostanou k nutným datům. Ehm, nebudou mít přístup jenom Eh, bezdůvodně, ale pokud budou mít právní důvod pro přístup, tak by ho měli dostat. V návrhu 24 možná bychom mohli dát něco i podnicích a měli bychom omezit určitou byrokracii, to je zásadně důležité, aby členské státy nemusely Eh, rušit pravidla na eh, lokalizaci. Pak je tady otázka e, přístupu k chování. My omezujeme období, kdy e, neaplikuje, pak prodlužujeme termín, kdy podniky mohou vypracovat etické kodexy, takže jsou, časně to urychlujeme a zdržujeme. Možná bychom se na to mohli podívat. Pak eh, mám jeden komentář, který byl zmíněn eh, ve workshopu, ve výboru poprvé, když jsme posuzovali tuto legislativu. Během toho slyšení jsme slyšeli, že je tady šedá zóna, že hodně neosobních dat, Mm, že už by nebyly tak anonymní, takže by se to eh, jim využívalo mm, ne, neanonymizovaná data. My bychom neměli otevírat dveře eh, deanonymizaci dat, abychom měli mm, volnější toky dat v celé EU. Asi to není úplně jasné, ale já dám pozměňovací návrh, který e, toto v recitálech zdůrazní. Pokud máme mít volné toky, tak, volný tok, tak, tak musíme věřit, že naše osobní data nejsou volně dostupná komukoli. Volný tok dat neznamená svobodný přístup k osobním datům. Pak, e, to je na sekretariát, máme lhůtu na pozměňovací návrhy v pondělí. Nicméně není to Nebylo to možné, nebylo možné, aby eh, naše asistenti podali ty pozměňovací návrhy. Doufám, že to sekretariát vyřeší, protože pokud podáme pozměňovací návrhy rychle, tak musíme dostat přístup k těm systému. Děkuji za spolupráci, doufám, že se nám to vyřeší, i když eh, se tam stoprocentně neschodneme. Děkuji. Ehm, sekretariát eh, říká, že je možné to prodloužit o jeden den. Ana Maria souhlasí. EKR. Pan eh, Dalton je bohužel nemocný, požádal mě, abych to řekla za něj. Chtěl by poděkovat zpravodajce za její spolupráci a otevřenost k dialogu. Ehm, stínoví zpravodajové jsou díky tomu informováni, než to bude odesláno k překladu, což zajiští eh, hladké zpracování. Plně podporuje úsilí zpravodajky minimalizovat výjimky do nařízení Eh, hrozí tady, že vlády a místní orgány budou zneužívat eh, lokalizaci dat, pokud nebudou mít, eh, mít nuceni zveřejňovat své kroky, odůvodnit své postupy. Chceme, aby to bylo co nejširší, ale nakonec hrozí, že nakonec to nařízení neodstraní překážky volného toku neosobních dat. To by byla škoda protože výhody z liberalizace tohoto trhu klesnou nepřiměřeně s poklesem volného toku dat. Toto nařízení nemá věci stěžovat pro veřejné orgány a proto mm, ten vítá pozměňovací návrhy, eh, aby legitimní žádosti o přístup k datům veřejných orgánů byly rychle zodpovězeny Mm, to se dozvěděl z řady jednání s regulátory, které zatím vedl. Také vítá důraz na to, že toto nařízení bude platit i pro veřejné zakázky, což je důležité. Také souhlasí s posilováním revizního prvku návrhu. Je to rychle se vyvíjející oblast a musíme být schopni reagovat na změny, které nikdo z nás eh, dnes si nedovede představit. Smíšené datasety souhlasí se zpravodajkou a měl jednání s komisí. Toto nařízení a GDPR se doplňují, nepřekrývají. Jsou ve stejném právním prostoru. Většina datasetů obsahuje osobní i neosobní přičemž většina z nich je neosobních vyloučení těchto mixových zmíšených datasetů omezí přínosy tohoto nařízení a bude se vlastně ehm, ne, nebude se aplikovat na neosobní data, to znamená, že to přestane platit pro smíšené datasety, kdekoliv jsou e, uskladněny. Pokud nebudeme takto postupovat a Mm, budeme trvat na tom, aby se datasety ukládaly odděleně, tak s tím skutečně poškodíme malé střední podniky. K datovým portálům souhlasí se s pravodajem, že, je třeba, že jsou třeba etické kodexy, eh, které musí fungovat, důraz musí být na transparentnosti a syst, kde eh, se zvýší konkurenceschopnost, kvalita pro uh, uživatele a malé střední podniky. Jako EKR předložíme pozměňovací návrhy, a, které jdou obecně stejným směrem jako zpravodajka a těší se na další spolupráci. To je všechno. A pak chci dát slovo Dytě Charanzové, která je stínovou zpravodajkou za ALDE. Eh, Děkuji. Já jsem přemýšlela o tom, zda chci Ferrari nebo Volvo. Máme hodně společného s Crystal, protože jsme vedli mm, trialog o typovém schvalování. Škoda, to je také dobrá značka, bych řekla. Nejdůležitější je, aby to auto se dostalo na silnici rychle. Já chci poděkovat Aně Marii za její zprávu. Myslím, že je, jde dobrým směrem. Také vítám to, že se snažíme tady v parlamentu urychlit ten proces. Co se týče smíšených datasetů, tak to, co chci říci, eh, je, že to chci dále projednat se svojí frakcí. Co se týče zbytku, tak mám jenom několik komentáří v článku 4, toto je nařízení, nikoli směrnice. Je třeba říci, že lokali- zákaz eh, požadavku lokalizace je eh, pro právní rámec členského státu. Není to um, svobodná volba podniku. Když si přečteme článek 1.1, e, bez tohoto požadavku na lokalizaci, tak by to mohlo být špatně chápáno. Členské státy by neměly například říkat bankám, že některých data musí být v určité lokalitě, ale současně banka, která má soukromý kontrakt s poskytovatelem služeb, by měla rozhodovat, jakou chtějí, kde i lokalizaci dat. Nemělo by to být komerční rozhodnutí. E, ten pozměňovací návrh je správný, ale je třeba to dále doladit v tom textu článku 6 já souhlasím s obecným pozměňovacím návrhem, kde odpovídá práci rady. Musíme být opatrní, co se týče principu interoperability. To by bylo možné špatně chápat také. Nejsme nebo nebudeme žádat firmy, aby zajistili, že všechny jejich software je interoperabilní. Portabilita neznamená, že firma A, no software firmy A musí um, číst, eh, umět číst um, datové soubory firmy B a naopak. Firma musí být schopna extrahovat data ze souboru a zpracovat je, jak považují za vhodné. Co může znamenat i změnu formátu. GDPR se mluví jenom o interoperabilitě tě formátů v recitálu 68, že data se musí převážet v e, čitelném formátu. Proto by možná stálo za to se vrátit ke, um, s, k, k strojově čitelnému formátu. Dále, co se týče pokynu k smíšeným datasetům, článek 9 a recital 28 bude třeba upřesnit, co přesně chceme v těchto doporučeních. Je to otázka eh, toho, co znamená mm, velice propojené nebo nejlepší praxe, jak je v recitálu komise. Eh, tam nyní bude moci dát cokoliv do těchto doporučení. Bylo užitečné eh, dát lepší tedy směřování těchto doporučení. Několik drobných změn v recitálu Lech, to je, kromě toho tady myslím, že to je dobrá zpráva a těším se na spolupráci s Anna Marie Kristel a dalšími kolegy na tomto důležitém tématu. Děkuji vám. A podám své pozměňovací návrhy v angličtině, abych to urychlila. Děkuji. Děkuji. Za zelené Julia Reda. Děkuji. já chci poděkovat eh, zpravodajce za skvělý návrh zprávy. Snad to výrazně urychlí vyjednávání. Souhlasíme s komentáři ohledně smíšených datových sad. Je poměrně jasné, že pokud eh, ta data nejsou propojená, lze je snadno oddělit, tak to není smíšená datová sada, ale není možné požadovat jasnou separaci osobních a jiných než osobních dat ve všech případech. GDPR se týká všech osobních dat, takže to samozřejmě zahrnuje i smíšené datové sady, ale já si myslím, že v tomto ohledu se poměrně výrazně shodneme napříč frakcemi. Líbí se nám ambiciozní harmonogram, líbí se nám, že se chce zkrátit ta, eh, to revizní období. Myslíme si, že další restrikce co do vyjasnění té výjimky pro veřejnou bezpečnost je záhodné, aby se zajistilo, že členské státy ten princip budou aplikovat, tedy že budou eliminovat ten princip eh, lokalizace dat ve všech případech, eh, když není důvod to neudělat. Myslíme si, že je dobrý nápad, každopádně dodat tam tu výjimku pro veřejnou bezpečnost i do té revize, protože ono se může klidně ukázat, že ve finále členské státy vlastně tu výjimku vůbec nepotřebují. Je zde zajímavá myšlenka, zda tedy informace ohledně požadavku na lokalizaci lze přidat k těm informacím v tom Single Digital Gateway, my jsme zahájili trialogová vyjednávání zrovna dnes a myslím si, že pokud e, komise bude souhlasit, že to je dobrý nápad, možná bychom to mohli probrat na technické úrovni už teď, protože e, čím více relevantních informací bude k dispozici pro biznis, tak tím lépe. Pak je zde jedna věc, kde máme jiný názor. To se týká těch etických kodexů ohledně lokalizace dát. Podle nás je dobrý nápad zmínit otevřené standardy. Také podporujeme konkrétní zmínění eh, standardizovaných strojově čitelných dat, ale nechápeme, proč u jiných než osobních dát bychom měli mít pouze etický kodex, zatímco v GDPR to je právní závazek eh, poskytovat tu lokalizaci. Myslíme si, že když budeme pamatovat na věci jako smíšené datové sady, dávalo by smysl, aby tato opatření byla co nejblíže sloučena. Takže eh, my navrhneme, abychom modelovali ty požadavky na lokalizace jiných než osobních dat na základě těch již existujících právních závazků v GDPR. Nejsme přesvědčeni argumentem komise, že není dost důkazů, aby se to udělalo, protože mm, podle nás bylo dost důkazů, aby se to začlenilo do GDPR. A co se týče potřeby lokalizovat data, nebo respektive proportování data, dat, tak tam ten rozdíl zas až tak velký není mezi osobními a neosobními daty. Jde o to, abyste mohli snadno přecházet mezi službami a to by mělo být k dispozici za všech okolností, jak pro osobní, tak jiná než osobní data. Nicméně toto je to hlavní sdělení, kde vlastně jdeme jiným směrem, jinak si myslíme, že ten návrh zprávy je velice dobrý a zdůrazňuje ty správné věci, a pravděpodobně jej budeme moci akceptovat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a teď mohu dát slovo panu Šastanetovi z Evropské komise. Děkuji, dobrý den. Díky za extenzivní práci tohoto výboru na toto velice důležité téma pro jednotný digitální trh. Díky paní Korace Bild za rozsáhlou práci v této oblasti a za to, že tuto zprávu představila tak rychle. Díky také všem stínovým zpravodajům a za všechny interakce. Myslím si v zásadě, že se shodneme na těch hlavních principech tohoto nařízení, tedy eh, to je to nejdůležitější. Všichni zmiňujete velice důležité komentáře, eh, ale zatím tedy ne, nehovoříme o takovém, takovém drobnopisu řekl bych, že hlavní prvek tohoto nařízení je ta široká schoda ohledně toho návrhu jako takového, takže my se těšíme na další práci, na úzkou spolupráci s vámi, abychom mohli pokračovat ve zlepšování toho textu. Konkrétně, když dovolíte, vrátil bych se k několika hlavním prvkům, které zde v diskusi a ve zprávě zazněly. V první řadě Zcela vítáme fakt, že jste se rozhodli zúžit, respektive, že zachováváte tu výjimku pro vyřešení celé řady výjimek, protože ne, nebyla zde chuť je prodlužovat. Takže to zachování pro veřejnou bezpečnost a detaily o tom, co to vlastně znamená. A rovněž zachovávání dat veřejného sektoru v rozsahu tohoto nařízení. To je velice důležité pro komisi, aby v rozsahu tohoto nařízení byla i veřejná data. Tady jde o e-government, je to budoucnost veřejného sektoru a datových politik zde, možnost federovat infrastrukturu do budoucna, takže v tomto ohledu zachování veřejného sektoru v rozsahu tohoto nařízení je naprosto zásadní. Dále to, co jste tady řešili, tedy že by do té působnosti spadalo, a řeklo by se to jasně, všechny aspekty zprávy, ať už regionální, národní nebo místní, to je také velice důležité. Co se týká přístupu k datům, je poměrně jasné, že tento mechanismus navrhovaný v tom nařízení tady není od toho, aby nahrazoval nebo byl nadřazený existujícím mechanismům, které existují v jiné legislativě. Máme mnoho existujících korporačních mechanismů, kde se usnadňuje přeshraniční případ k datu, přístup k datům, jako například ve zdanění nebo evropské vyšetřovací příkazy. To je něco podobného, kdy můžete také získat přeshraniční přístup k datům. A článek 5 to je taková bezpečnostní sítě, je to taková pojistka, která byla přidána na žádost členských států v původním dialogu při přípravě této legislativy, takže v případě, kdy nemáme žádný jiný mechanismus spolupráce, aby existovalo něco, co zajistí, že regulátoři budou mít přístup k těmto datům, i když třeba sídlí v jiném členském státě. Možná nejzávažnější bod pro diskusi se týká těch smíšených datových sád, takže na základě principu, kdy tedy plně podporujeme to, co říká paní Koraca Bild, tedy to, že tato, toto nařízení nepozměňuje ani nemění aplikaci ani implementaci GDPR. To je velice důležité zdůraznit. Vím, že to je významné pro Evropský parlament, je to stejně významné pro Evropskou komisi, protože GDPR vstoupí v platnost v příštích měsících. Takže já bych řekl, že tady jde vlastně o naše pochopení toho znění. Je potřeba zajistit, že toto nařízení nebude nijak interferovat s implementací GDPR a že i v případě smíšených datových sád to bude GDPR, eh, co platí pro oblast aspektů ochrany údajů. Takže nejde o to, že bychom osobní data začali začlenovat do rozsahu tohoto nařízení, protože toto je nařízení o jiných než osobních datech. To by byl takový trošku protimluv, kdybychom sem začali začlenovat osobní data. Ale opět to je podle mě pouze otázka eh, lepšího znění toho daného ustanovení. Co se týká portingu a switchingu, řekl bych, že tady musíme dát šanci průmyslu, aby využil své know-how a interagoval jaksi mezi subjekty z biznisu, ale také se zákazníky. To je, myslím, velice důležitý prvek vývoje tohoto kodexu chování, protože to může být situace win-win pro všechny. Když se aktuálně podíváme na stávající situaci, tak přijímání cloud computingu je na úrovni pouze 21%. Máme to hodně diverzní členský stát od členského státu. Takže pokud nějaký poskytovatel cloudových služeb by dokázal zvýšit důvěru potenciálních zákazníků, zvýšil by i svůj zákaznický, svou zákaznickou základnu, ale za tím účelem musí poskytnout potřebné garance potenciálním zákazníkům, že když například tedy přesunou svá data do cloudu, že nebudou na dosmrti muset vydržet u toho daného poskytovatele, tedy že bude možné přejít k jinému poskytovateli a to je velice důležité pro důvěru v poskytovatele cloudových služeb. Další aspekt se pak týká toho, že chceme-li zachovat silnou účast v rámci vývoje těchto kodexů, je důležité, abychom mobilizovali všechny zúčastněné strany. Jak ty velké, poskytovatele cloudových služeb, ale také ty malé hráče. A těch je v Evropské unii mnoho. Je velice obtížné zachovat participaci malých a středních podniků v těchto iniciativách, pokud to období, kdy oni vlastně musí být v pozoru, je příliš dlouhé. A proto se v tom návrhu objevuje kratší období, aby se ta práce usnadnila, aby se zajistila vyšší úroveň participace malých a středních podniků. Co se týče těch pokynů, to je něco, co pro komisi není problematické. Jediný potenciální problém je, že chceme zajistit, že to nezdrží celý ten proces vstoupení této legislativy v platnost. To asi ne, nikoho nepřekvapí. Dovolte mi ještě pár dodatečných poznámek k paní Šaldemoze, ta hovořila o deanonymizaci dat. Já si myslím, že toto je velice důležitý aspekt návrhu komise, pokud jde o definici jiných než osobních údajů. Takže ano, my chceme, aby toto nařízení bylo použitelné i do budoucna, což znamená, že data, která můžeme považovat za anonymizované do budoucna, možná tím, jak se bude vypracovávat umělá inteligence nebo vysokovýkonné počítače, možná do budoucna to, co dnes považujeme za anonymizovaná data, se deanonymizuje. A v tomto případě je naprosto jasné, že na to bude platit GDPR, protože potom už to nejsou anonymní data. Nicméně, jak v GDPR, tak v tomto nařízení eh, jsou zakotveny velice silné principy svobodného pohybu dat a ve finále i pro firmy to má znamenat jednoduchá pravidla, ať už jde o osobní nebo jiná, jiné než osobní údaje nebo smíšené datové sady. V tom smyslu, že ta data budou moci volně proudit napříč Unii. Jednoznačně vítáme fakt, že tento výbor pracuje tak rychle, aby urychlil celou tu proceduru. Jak zmínila paní Charanzová, Děkujeme, že uvažujete o tom, že byste ten proces zrychlili ještě více, to se nám velice líbí. Paní Charanzová rovněž zmínila svobodu smluvní, to je něco, co rozhodně podporujeme eh, pro firmy i pro orgány státní zprávy. Jde o svobodu volby, takže my chceme jak evropské firmy, tak eh, státní zprávu na jakékoliv vládní úrovni aby měli možnost si vybrat. Měli by mít možnost ukládat a zpracovávat svá data tam, kde chtějí, ať už to bude kdekoliv na teritoriu Evropské unie. Co se týká portingu, ještě skoro na závěr. Paní Reda zmínila možnost té aplikace zde. Vidíme, že evropské firmy eh, mají dost problémy, aby našly své místo na velice konkurenčním trhu cloudových služeb, takže nutné jim dát možnost, aby se zde stali plnohodnotnými hráči a aby se účastnili i těch kodexů chování. Jedna z obav, kterou slycháme hlavně od malých hráčů, oni se obávají, že když ta data budou volně cirkulovat, že se dostanou k mezinárodní konkurenci, takže je potřeba zajistit řádné rovné podmínky v Evropě. Rovněž eh, zde máme zkušenosti s kodexy chování, zejména v oblasti ochrany údajů a zde máme trošičku problémy, eh, zejména při dlouhých obdobích, takže my chceme, aby se lidé mobilizovali, ale na kratší období. Komise už teď s průmyslem pracuje, jak s dodávkovou stranou, tak s uživatelskou stranou. A jsme si jisti, že těch kodexů chování jsme schopni dosáhnout poměrně rychle. Takže dovolte mi ještě jednou poděkovat vašemu výboru. Díky za zprávu. Jsme si jisti, že se nám podaří tuto složku schválit co nejrychleji a těšíme se na závěrečnou zprávu vašeho výboru. Díky. Vám také děkuji a tím se vracíme k paní zpravodajce Ana Marie Korace Belt. Děkuji. Já jsem nesmírně vděčná za podporu, která se mi od vás dostává. Chci poděkovat také komisi, protože jste skutečně zareagovali za, eh, na mnohé komentáře kolegů. Hodně z toho, co v tom textu je, by mohlo být výsledkem kompromisních ehm, pozměňovacích návrhů, ale jsem se snažila ten proces eh, urychlit a jsem ráda, že to oceňujete. Kristel, děkuji za, pokud jde o ty smíšené datasety, nemůžeme měnit GDPR naší novou legislativou. Osobní údaje budou tak jako tak chráněny. Ale co my se snažíme, o co se snažíme tím je pokryt to, co není, eh, nespadá pod GDPR. Čili mělo by to spadat, i, mělo by se to vztahovat i na ty smíšené datasety, protože to není na úkor GDPR. GDPR nemůžeme měnit, nemůžeme měnit jeho působnost. GDPR bude platit všude v Evropě. Ale nemůžeme eh, nutit malé a střední podniky uplatňovat GDPR na jiné než osobní údaje. A to zvláště, když nám experti říkají, že tyto neosobní údaje jsou rostoucí, součást, rostoucí součástí takové šedé zóny. A když v některých případech ta část těch osobních dat je minimální a jsou to pouze správní údaje. A Kristal, když hovořím o Ferrari, tak v Evropě je spoustu skvělých značek aut. O to nejde. Ale proč říkám, že je to něco, co může všechno změnit? Protože můžeme e, e, zkrátka, tak jako to bylo u toho, u, ten, u toho nařízení o soukromí, tak můžeme hodně věcí e, tím vyřešit zároveň. Společně v souhře s dalšími nás, nás, nástroji, tak je to revoluční změna. A když se nám to nepodaří nastavit správně, tak eh, naopak napácháme hodně škody a ehm, jediný, kdo z toho získá, bude Čína. Nyní otázka veřejné bezpečnosti. Krystal, jak jste to popsala, naprosto souhlasím. Děkuji za pozměňovací návrh 24. Toho si také cením. A ke kodexu mohu odpovědět, odpovědět vám i Julii tlačíme eh, komisi, aby eh, tedy nám dala lepší právní normy, více analýzy, více posouzení dopadu. Ale jakmile to už jednou udělají, eh, a, tak bychom měli, měli respektovat ten výstup. Měli bychom respektovat výsledek řádně odvedené práce expertů. A existují četné příklady úspěšných postupů v Evropské unii. Například osvědčené eh, postupy energetické eh, účinnosti a úspornosti těch, v těch datacentrech. GDPR by ne, neměl být model jakékoliv další legislativy v Evropě, protože prostě existují i jiné modely a jiné eh, legislativní nástroje. GDPR se liší, a vztahuje se na jiný druh údajů. Nemyslím si, že by GDPR měl automaticky být modelem pro všechno ostatní. Judith, snažila jsem se vyhovět vaši, vašim obavám, které jste již zmínila, a to dvěma způsoby. A to, že jsem řekla, že komise by, komise by měla monitorovat eh, ten kodex chování, já jsem k tomu přidala to monitorování. To znamená, Komise má aktivně kontrolovat, zda se věci dělají v duchu toho, co si spolu legislátoři přejí. Dále ten proces revize, myslím, že vychází vstříc řadě e, vašich ohledů. Ten kodex nebude ještě ani hotový a už jsme začali jeho eh, vyhodnocování. Takže e, mají značnou odpovědnost zasahovat, pokud se nám bude zdát, že to nejde správným směrem. Myslím, že je to nejúčinnější způsob, jak fungovat. Trvalo by daleko déle, kdybychom měli preskriptivní legislativu. A já se skromně domnívám, že k tomu máme méně expertízy než další účastníci. Ale jistě oceníte tu otázku monitorování a to, že je tam ten proces přeskumu. Pokud jde o deanonymizaci dat, nemyslím, že je potřeba se čehokoliv dotýkat. Neřešme problém, ke kterému ještě nedošlo. Snažme se, aby ty naše plány byly zajištěné i do, proti budoucímu vývoji. Ta Digital Single Gateway nemůžu dát do uh, nějakého legislativního návrhu odkaz na jiný legislativní eh, návrh, který ještě neexistuje ale Digital Gateway Regulation tam bude eh, do konce trialogu. Děkuji EKR, panu Daltonovi za, za podporu a myslím, že nemám problém s eh, těmi otázkami, které zmínila Dita k článku 4.6, eh, ta přenositelnost. Jistě, že dáváme do toho nařízení to, že ty, ty guidelines musí být vypracovány ještě před přijetím. A očekáváme, že to nebude eh, zbrzdit celý proces. Takže s tím eh, nyní se těším, mohu jen, již nyní jen říct, že se těším na pozměňovací návrhy. Máme tím zajistit právní jistotu, jednoduchá, jasná pravidla uplatnitelná v reálném životě. Snažme se uh, postupovat tak, abychom měli jasný mandát pro vyjednávání s radou a snažíme se neředit ne, ten text. I když samozřejmě, že máte právo předkládat pozměňovací návrhy, ale prosím, ať máme text, který je úsporný a výstižný, přesný. A jak řekla Anna Marie, lhůta pro pozměňovací návrhy je 27. nikoli 26. 27. března. A to je konec tohoto bodu našeho pořadu jednání i celého zasedání. Naše další zasedání se bude konat 23. a 4. dubna. Tím končíme. Všem vám děkuji za účast, děkuji i sekretariátu, děkuji tlumočníkům a užijte si zbytek dne.